Good afternoon. Dobré odpoledne, dobré odpoledne. Můžete se posadit, prosím. Čeká nás opravdu velmi zajímavé odpoledne, velmi zajímavá výměna názorů nás čeká. Jo, aha. Nejdříve mi dovolte, abych zde přivítala naše hosty. Dnes odpoledne nás tedy čeká výměna názorů s panem Julianem Kingem, komisařem za bezpečnostní unii, za Evropskou komisi tedy a také s panem velvyslancem, panem Kajem, který nahrazuje pana Andrese Anvelta, ministra pro vnitřní záležitosti Estonska. Byli jsme informováni, že v průběhu prosince Evropská komise eh, odprezentuje, či navrhne svůj legislativní, předloží svůj legislativní návrh na o interoperabilitu. Estonské předsednictví a komise navrhují, aby se odehrála tripartitní výměna názorů s výborem LIBE. To znamená, že v první řadě nejdřív dám slovo panu Kajetovi, panu velvyslanci, který bude hovořit o potřebách členských států a poté dám slovo panu komisaři Kingovi, který bude hovořit o těch možných řešeních, která navrhuje Evropská komise. A po těchto dvou projevech tedy přejdeme k výměně názorů, ke společné výměně názorů. To znamená, že v první řadě dovolte mi, abych předala slovo paní velvyslankyni Tajen. Děkuji, děkuji, děkuji, vážná paní předsedkyně, vážení členové Evropského parlamentu, vážený pane komisaři Kingu. V první řadě bych samozřejmě ráda poděkovala organizátorům za tuto rozpravu o interoperabilitě, která je velmi důležitá pro eh, samozřejmě radu, komisi i předsednický stát. To samozřejmě ukazuje či poukazuje na to, jak důležitý tento nový legislativní akt bude pro nás, pro všechny. To znamená, je to velmi důležité a hlavně pro dobré fungování našich databází. V první řadě bych ráda omluvila našeho pana ministra pro vnitřní záležitosti Estonska pana Anvelta, který bohužel onemocněl. On Listopad je opravdu velmi těžký měsíc. Přežít eh, listopad to je opravdu skoro ještě těžší, než přežít Vánoce. Takže v první řadě bych ráda započala tuto rozpravu eh, výrokem, tak abych v podstatě vysvětlila, že samozřejmě musíme dělat všechno pro to, aby šengenská, šengenský prostor fungoval co nejefektivněji, samozřejmě i v souvislosti s hraničními kontrolami. Samozřejmě víme, že to je náš cíl, vlastně volné hranice bez eh, kontrol, to by samozřejmě byl náš eh, cíl, ale proto, aby to všechno fungovalo, tak samozřejmě příslušné orgány musí spolupracovat. A proto, aby ta spolupráce fungovala, spousta vznikla velká řada, dlouhá řada informačních systémů a další systémy se právě rozvíjejí. Já asi nemusím v tuto chvíli opakovat, že jsme byli všichni svědky hrůzostrašných útoků proti naší společnosti a my samozřejmě i nadále pokračujeme ve vyšetřování těchto zločinů a teroristických eh, zločinů. Bohužel jsme museli ale zjistit, že způsob, jakým naše informační systémy fungují a jak eh, mezi sebou komunikují, není opravdu dokonalý. To znamená, že tady nás čeká ještě dlouhá cesta ke zefektivnění. Ale o čem přesně hovoříme? Ehm, nejlepším <laughs> estonským způsobem, jak tomu přistoupit, eh, tak já bych vám to ráda ukázala v první řadě, aniž bych o tom hovořila slovy, či vám tady pouze jenom předávala nějaké písemné dokumenty. Takže chceme vám ukázat video, které nebude tlumočeno. Děkuji.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 A tímto předávám slovo panu komisaři Kingovi, aby pokračoval ještě za Evropskou komisi v této výměně názorů a poté samozřejmě dám prostor i vám. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci, vážené poslankyně. Je velmi dobré, že můžeme pokračovat v této rozpravě. Já se omlouvám, že moje prezentace nebude tak vizuální a stimulující jako to, co jsme právě viděli, ale možná navážeme na to, o čem jsme už zde probírali několikrát a já doufám, že se nám podaří to opět posunout v podstatě o krok vpřed a to ještě předtím, než předložíme ten formální legislativní návrh, o kterém samozřejmě budeme dopodrobná hovořit a diskutovat. Jak už jsme říkali předtím, národní úřady jsou samozřejmě eh, v popředí, co se týče tedy ochrany vnějších hranic a boje s s organizovaným zločinem. Ale musíme zajistit řádnou koordinaci na evropské úrovni, protože eh, Evropská unie zařizuje nebo zajišťuje všem eh, příslušným agenturám a aktérům ty správné nástroje. Musíme zajistit, že informace budou přesné, přístupné, spolehlivé a konkrétní. Myslím si, že se nám podařilo dosáhnout opravdového pokroku v tom novém entry-exist systému, vstupním a výstupním systému. Hovořili jsme o tom, hovořila děkuji pane Diaz Demero a všichni se opravdu samozřejmě snaží vycházet z toho tedy, co se nám eh, podařilo. Takže děkuji vám, děkuji také samozřejmě i estonskému eh, předsednictví, samozřejmě ITS, což je samozřejmě také další eh, systém, který mm, je velmi důležitý, takže děkuji také za všechnu s tímto systémem spojenou práci a doufám, že se nám to všechno podaří dotáhnout do konce, do konce tohoto roku. To znamená, je třeba se podívat na šengenský informační systém, na ty současné informační systémy, Eurodac, samozřejmě pro ty, kteří žádají o azyl a legální migranty, ECRIS, samozřejmě pro příslušníky třetích států musíme zajistit opravdu co nejrychlejší dohody v souvislosti s těmito tématy. Jakýkoliv pokrok v této oblasti je samozřejmě vítaný. Vidíme, že všichni chápeme, jak důležité je uzavřít ty informační mezery a zajistit chytrou ochranu hranic i tak je jasné, že zůstou některé věci, které budou v podstatě vykazovat určitou, určitý nesouhlad eh, s úřadem. Samozřejmě, že justiční eh, úřady stejně jako členové policejních sborů potřebují okamžité eh, informace pro to, aby mohli provádět svou práci lépe, rychleji a také komplexně. Například v tuto chvíli my vlastně prověřujeme každého, kdo chce se dostat do Evropské unie, tak nevždy je, jsme schopni je vlastně eh, přeskoumat jako osoby podle krysu. Ti, kteří se například eh, žádají o azyl, nemůžou nebo nepodléhají pouze jednotnému jaksi přímému eh, vyhledávání. Ve chvíli, kdy policie v podstatě prověřuje příslušníka třetí země, tak mohou využít Eurodac, ale pokud by chtěli tohoto člověka odsou odsoudit za přestupek, tak by se v podstatě do Eurodaku a jeho databází nemohli pro identifikaci dostat. Ve chvíli, kdy se jedná o závažné zločiny a terorismus, tak pro policie je daleko složitější v podstatě najít si přístup do Eurodaku. V podstatě můžou se podívat samozřejmě do VISu, do databáze držitelů eh, víz. Samozřejmě je jasné, že tady hovoříme o lidech, kteří jsou registrováni s různými identitami v různých členských státech. Takže to jsou věci, které i nadále budou problematické i poté, co vlastně začnou fungovat všechny ty systémy, o kterých jsem hovořil. To znamená, že tady máme samozřejmě pohraniční stráže, máme tady policejní sbory, které v podstatě velmi často pracují s nekompletními informacemi, což vede vlastně k tomu, že se lidé zločinci mohou velmi často skrývat za falešnou identitou, což se bohužel několikrát stalo i v tom tragickém případě berlínských útoků. A my s vaší pomocí s tím něco musíme udělat. My to všichni víme, víme, že tady v podstatě opravdu všichni občané Evropské unie se snaží přispět přispět k řešení této, tohoto problému. Takže náš první návrh týkající interoperability má následující cíl. Chce prostě odpovědět na tyto současné výzvy. Už se se tomu věnujeme nějakou dobu, hovořili jsme o tom už několikrát. Dokonce jsme o tom vedli opravdu na legální, technické a interoperabilní úrovni. Eh, pracovní skupina expertů na nejvyšší úrovni velmi intenzivně pracovala více jak jeden rok. Je to skupina, která vlastně se skládala ze členů eh, eh, všech členských eh, států. Provedli jsme veřejné konzultace, provedli jsme konzultace na veřejné, na odborné úrovni a když jsme o tom hovořili v květnu, tak si jistě paní předsedkyně bude, si vzpomene, tak jsme vlastně vedli v podstatě společnou rozpravu mezi všemi třemi institucemi s cílem opět zase najít nějakou tu společnou cestu. Takže eh, víme, že eh, jsme tedy o různých aspektech mohli už hovořit na technické úrovni. Co se týče těch pracovních konzultací, hlavně v průběhu posledních šesti let, nám posloužily k tomu, že jsme si vlastně potvrdili správnost toho přístupu, na kterém jsme se na začátku tohoto roku domluvili. To znamená, náš návrh je následující. Všechny centrální bezpečnostní informační systémy pro eh, hraniční kontrolu musí být interoperabilní. To znamená víza, Schengen, Eurodac, nový systém vstupu a výstupu, ETIAS systém a také ECRIS, eh, který vlastně vlastně má pokrývat příslušníky třetích zemí. Proto, abychom této interoperability dosáhli, musíme zajistit fungování tří technických prvků. Samozřejmě potřebujeme evropský vyhledávací portál, který pomůže vlastně těm na té, v té první linii, aby, mohl, aby měli přímý přístup eh, k databázi. To znamená, je třeba respektovat samozřejmě také ochrany štíty všech jednotlivých systémů, to je jasné. Nicméně tento portál by v podstatě na jedné obrazovce poskytoval výsledky eh, vyhledávání z různých systémů. To znamená, že lidé budou moci vyhledávat v podstatě ty informace daleko lepším, komplexnějším způsobem. Dále, eh, biometrický, eh, služba, která bude poskytovat biometrické údaje, a to napříč všemi databázemi, které budou tyto informace obsahovat a to pouze na základě jednoho kliknutí. To znamená samozřejmě vždy za předpokladu, že budou respektovány bezpečnostní a ochranné štíty všech jednotlivých eh, systémů. Takže opět biometrické údaje tímto způsobem budou moci být využívány lépe a efektivně. Kromě toho tady samozřejmě budeme mít ten eh, eh, rejstřík, eh, který bude obsahovat všechny osobní údaje. A tento systém, který bude tady obsahovat i biometrické údaje, bude moci v podstatě identifikovat dvojí registraci v různých systémech. Takže kromě těchto biometrických prvků se díváme také na otázky, které se týkají zpracování a postupu při přístupu do těchto databází. Národní úřady v podstatě hovoří o těch problémech ve chvíli, kdy tedy se snaží v podstatě verifikovat identitu příslušníků třetích států. Ve chvíli, kdy tento příslušník třetího státu nechce ukázat a předložit své osobní dokumenty, tak v podstatě nemůže členský stát využít ani Eurodac, ani vízový systém, aniž by tedy tento, tento přeskum výzkum či kontrola probíhala v rámci migračního, eh, migrační zprávy. To znamená, to není možné, protože my musíme mít tu možnost v podstatě bojovat proti podvodům i na území našeho státu. A proto musíme udělat všechno proto, aby té policejní kontroly v rámci šengenského prostoru využívaly všechny možné Eh, nástroje pro to, aby tedy, abychom mohli tohoto člověka ověřit. A dále, eh, v souladu s těmi obavami vysoké prac, skupiny eh, odborníků, kteří se zabývají otázkami organizovaného zločinu a terorismu, tak tady musí existovat řádný přístup pro vlastně identifikaci podezřelého. My jsme už eh, v minulém roce hovořili o naší nové strategii, která by měla být chytřejší a inteligentnější a hovořili jsme o nutnosti nastavení nových postupů. Komise hovořila o tom takzvaném nulovém přístupu a říkali jsme, že chceme samozřejmě daleko lepší práva pro eh, výkonné úřady při vyhledávání eh, informací. Samozřejmě nehovoříme tady o eh, jaksi možnosti změnit vaše přístupová práva. Nejde o to, jakým způsobem vy budete eh, přistupovat nebo vstupovat do těchto databází. Takže toto jsou všechno věci, které neustále i nadále podléhají v podstatě našemu hodnocení, včetně tedy hodnocení dopadu na soukromí a základní lidská práva. Ve chvíli, kdybychom se rozhodli, že tady budeme navrhovat nějak nějaké změny eh, v právních postupech, tak, tak učiníme samozřejmě tak, aby to bylo eh, úměrné, přiměřené a aby to bylo v souladu se základními lidskými právy. Samozřejmě, že také zveřejníme eh, celkové hodnocení dopadů, ale ještě předtím, než k tomu dojde, tak bych rád tady v tuto chvíli nastínil to, jaké výhody my tady vnímáme, protože tato opatření nám samozřejmě pomůžou k tomu, abychom zajistili, že ty údaje budou kompletní, konkrétní a spolehavé a díky tomu bychom také mohli vlastně v podstatě bojovat proti roztříštěnosti těch údajů, které jsou uloženy v různých eh, databázích. To by samozřejmě i pobřežní stráži a všem, kteří pracují v té přední linii, umožnilo, ulehčilo práci prostřednictvím rychlého přístupu do databáze, který je pro ně nutný, proto aby mohli dobře vykonávat svou práci. Vše musí samozřejmě probíhat přiměřeným způsobem, tak aby to také odpovídalo rámci ochraně, ochrany ochrany osobních údajů. Co se týče těch zúčastněných aktérů, které jsem zmiňoval, tak ty samozřejmě budou také těžit eh, výhody z práce agentur pro ochranu základních údajů a také z práce ombudsmana, eh, který je zodpovědný za ochranu osobních údajů. To znamená, že my samozřejmě chceme vybudovat takovou strukturu, takovou architekturu, která to bude vše zohledňovat. Nehovoříme tady o fúzi těchto jednotlivých eh, databází či systému. Ne, nám jde o to, aby ty už existující databáze a v ní obsažené údaje byly využívány efektivnějším způsobem. Díky tomu budeme moci zajistit a posílit bezpečnost a lépe chránit naše hranice. Díky tomu budeme také lépe schopni identifikovat eh, samozřejmě bezpečnostní hrozby a díky tomu se nám podaří také zajistit vyšší míru bezpečnosti. A já si myslím, že naši občané od nás nežádají nic více. V tuto chvíli se nám naskytuje příležitost eh, jim tedy vyhovět a já doufám, doufám, že budete spokojeni s tím návrhem, který Evropská komise předloží v prosinci. Děkuji, pane komisaři. A nyní přistoupíme k rozpravě. Mám tu čtyři jména na seznamu Okay, uh, first who asked for the floor was uh, Mr. Lopez Aguiar. Jako první pan Lopez Aguiar. Thank you, Commissioner King. Děkuji, pane komisaři. Děkuji jako obvykle za vaší otevřenost, ochotu vyměňovat si názory s naším výborem, protože tohle je velký eh, pokrok, o který tady jde a chci se zeptat na dosávadní zkušenosti, protože poptávka určitě existuje už nějakou dobu. A máme tu některé zkušenosti, které bychom měli vzít potaz. Obzvlášť ty dohody, které byly učiněny v minulosti eh, určitým omezeným počtem vlád, stávající eh, zóny eh, ještě předtím, než vůbec existovala, než ji vytvořila Lisabonská smlouva, než to vstoupilo v platnost, tak um, některé vlády již zajišťovaly, uh, uspokojovaly vlastně tuto poptávku určitými politickými a technickými systémy na výměnu údajů o trestních vyšetřováních a trestní záznamy například. A já bych chtěl, jestli jste se mohl pozastavit nad zkušeností, kterou v z perspektivy komise a z hlediska té iniciativy. Za druhé, e, poučení e, z těch decentralizovaných e, členských států, kde jsou různé agentury na různých úrovních, různé úrovně bezpečnosti a odpovědnosti decentralizace bezpečnostních politik, jako třeba v Belgii a ve Španělsku, kde interoperabilita dat mezi policejními orgány ještě není zabezpečena. A chtěl bych, abychom si vyměnili názory ohledně toho, do jaké míry komise vzala potaz i tyto zkušenosti, aby pak při legislativní iniciativě se celá věc skutečně zreformovala, aby vzniklo nové uspořádání pro odstranění těchto dysfunkcí, aby tyto dysfunkce nepřetrvávaly, aby byly napraveny včas. Děkuji. A slovo má paní Cipl. Děkuji. Ten krátký film estonského eh, vyslance byl nesmírně inspirující a jako pokaždé, když se tu prezentuje otázka interoperability, tak ono to zní velice hezky. Ale když navážu na to, co řekl kolega, tak se mi někdy zdá, že zejména na členské státy podporují tuto myšlenku interoperability proto, že jim to dává možnost se schovat před vlastními problémy a nedostatky. Když naslouchám komisaři Kingovi a podívám se na některé problémy z minulosti, tak ten problém často nespočíval v tom, že neexistuje interoperabilita, ale někdy zkrátka jen v tom, že některé orgány v rámci členských států si nevyměňovaly informace nebo prostě zapomněli implementovat některé informace do evropských databází. A tyto problémy nebudou vyřešeny interoperabilitou. Zároveň, a tuto otázku jsem položila včera některým poslancům, je to otázka kvality těch údajů. Teď nehovořím o technické kvalitě těchto údajů, jako jsou otisky nebo něco jiného. Já jsem informována, že to je na pořadu jednání, abychom měli rovnou kvalitu takových údajů. Ale když hovoříte s lidmi, kteří pracují přímo v terénu tak jde určité rozhodnutí o tom, jaká data a od jakého okamžiku vyšetřování eh, vlastně jsou zadávána do té databáze. A je tu další eh, příklad, kdy hovoříme o zatýkacím rozkazu, eh, kdy samozřejmě nejde o jakékoliv zločiny, ale zejména zločiny na vyšší úrovni, čili jaké eh, informace by měly být dávány třeba eh, do systému SIS. To, že máme nějaké jenom mlhavé podezření, proti někomu silné podezření, máme jasně, nějaké jasné eh, důkazy. Jaký je ten konkrétní bod? A já jsem se dověděla, že v podstatě ten bod, kdy rozhodneme dát nějaké informace do bází, se hodně liší. Takže tady máme různé druhy informací v těch eh, silech a mm, to by mě také zajímalo, jestli je i součástí vašeho úsilí, jakožto úsilí komise a snad i rady, nějakým způsobem to zorganizovat tak, aby existovaly stejné definice, stejná úroveň kvality. Ne jen, když, co se týče technické kvality, ale i z té eh, druhé stránky. A když analyzujeme nějakou situaci, tak opět je v tomto případě Není to evropská odpovědnost, ale když analyzujeme nějakou situaci data a snažíme se zjistit, jaké informace by měly být dány rů, různým databázím, tak někdy je tu určitá mezera v národním vymáhání práva, pokud jde o počet policejních sil, pokud jde o kvalifikace. A tady také vidím problém. A tady také by mohla pomoci interoperabilita. Ale není to příliš nápomocné z hlediska analýzy dat, pokud nepracujeme až do t- v tak- té míry e, s členskými státy. Děkuji, pan Koajo. Děkuji. Děkuji eh, také komisaři eh, a panu velvyslanci za jejich přítomnost, za jejich prezentace. Dovolte pár obecných poznámek. Nej, nejprve o XISu. Schengenský informační systém zůstává samozřejmě eh, klíčovým eh, aspektem bezpečnosti na našem území. To ne, nějak nesouvisí s, s nějakou eh, osobní píchou. Jde spíš o to, abychom jen upozornili na to, že jsou už změn s horizontálním rozsahem bychom měli vzít v potaz určité specifické rysy systému eh, při, eh, v celkové, při celkové tedy strategii eh, zprávy údajů. Ta budouc, ten budoucí balíček o interoperability se již připravuje nějakou dobu. My jsme měli zprávu té pracovní skupiny na vysoké úrovni, o tom se hovořilo před chvílí, dále sdělení komise, studie. A nyní jistě budeme mít také eh, vyhodnocení dopadu. A takže si můžeme udělat představu o celém systému a návrhy k interoperabilitě by měly sloužit eh, v první řadě a předně k dvěma hlavním účelům. Abychom zajistili eh, propojení mezi všemi informačními systémy a abychom eh, poskytli ty nejlepší možnosti pro koncové uživatele. Pochopitelně. Přitom bychom měli také eh, chránit základní práva. Dovolte mi připomenout, že ty, ta, ta takzvaná sila jsou variantou v mnoha případech než technickou, eh, technickým limitem v době tedy schválení toho systému. Nemusíme je spojovat a jak říkal eh, pan komisař správně, ale potřebujeme eh, některé, které umožňují eh, snadnější a rychlejší hledání v těch systémech při plném dodržování právního základu. Čili ta, ta, ta, ta jednot, jednotná vyhledávací obrazovka může pomoci koncovým uživatelům a přitom samozřejmě zachovat i bezpečnost. Interoperabilita není eh, žádným cílem samým o sobě. Nemůže být také vnímána jako obětní beránek pro, členský, pro, pro členské státy, který má kompenzovat jejich nedostatek, eh, za jejich nedostatek vzájemné důvěry. Vždycky jsou ty systémy jen tak dobré, do jaké míry jsou členské státy ochotny sdílet. Interoperabilita musí být vnímána jako nástroj na zlepšení stávajícího systému. A ještě poslední poznámka. Chci poděkovat Eh, vůli a dos, za dostupnost komise eh, při eh, zapojení tohoto parlamentu na, na všech úrovních této, tohoto procesu. Děkuji za, va, za váš konstruktivní přístup, paní Grisbeck. Merci, madame la présidente. Très rapidement. Děkuji, jen velice rychle. Po těch dvou projevech chci říci, do jaké míry pro naši skupinu. Je to záležitost, která samozřejmě odpovídá eh, té potřebě eh, mít lepší nástroje na výměnu informací, abychom eh, dospěli k účinným mm, výsledkům. Jistě, že děkuji za úsilí Evropské komise, zejména za tu jasnost, za to odhodlání Eh, Sira Kinga eh, připravit takovýto nástroj, kde jde o to, abychom měli eh, systém, který je skutečně operativní pro všechny občany. A je, jak to řekli i kolegové, vše, i pro šengenský systém samotný. Takže dvě drobné otázečky já souhlasím s tím, co řekli předřečníci a čekám s velkým zájmem na vaše odpovědi, a, ale ty moje otázky jsou spíše technického rázu. Takže jsou tu dvě jaksi různé báze, které vychází z různých základů a e, když je tedy tam někde nějaký nález v tom systému, ať už pozitivní nebo negativní, tak jak e, úřady získají více informací, a kdo jim dá přístup. To znamená, jaké jsou záruky eh, a jinak asi se mnou souhlasíte, že nejde jenom o množství informací, ale o kvalitu informací, čímž se dostáváme k této často se objevící otázce fungování tohoto systému ze strany členských států. Pokud členské státy nezavedou tyto informace, pokud, nebo pokud nezavedou dobré informace, jak tomu často bývá, tak jak chcete vyřešit tento problém? Protože není to jen nástroj interoperability, který na to umožní odpovědět. Čili k této otázce, která může být technická, ale v které jde o také účinnost, tak se chci zeptat, jestli jsou tu nějaké odpovědi um, ještě tady do prosince. Děkuji, paní Koraca Pelt. Děkuji, paní předsedkyně. Já opravdu vítám a podporuji úsilí komise směrem k interoperabilitě systému a databázi týkající bezpečnosti a migrace. Je to něco, na co už dlouho čekáme Tedy chvála vám. A já to neustále opakuji. Nejde ani o lepší přístup k informacím a datům, spíše o jejich lepší využití. Ono ty pojistky rovněž existují v evropské legislativě. Jsme hrdí na to, že ochrana mm, základních práv v těch databázích je opravdu robustní, ale jde o lepší ochranu občanů zavedením z dokonalé účinnosti v boji s přeshraniční trestnou činností a s terorismem. A i s vámi souhlasím v tom, že nemá jít o fúzi, spíše o prolomení těch silosů a lepší spolupráci mezi zúčastněnými orgány. Když se snažíte vysvětlovat občanům, že vůbec nejde o integritu, o soukromí a že základní práva jsou dobře chráněna, kdykoliv se to vysvětluje i členským státům. Tady, jak už předeslala Brigitte, v členských státech vládne obecně spíše nedůvěra vůči sdílení informací mezi sebou. Ne ve všech, nesmíme je házet do stejného pytle, ale interoperabilita jako taková musí se těšit větší důvěře, musí existovat silnější politická vůle, ale ta nastane, když členské státy budou přesvědčeny, že vše probíhá bezpečně. Děkuji. Další tazata. Ano, děkuji. Děkuji paní velvyslankyně, že jste zde, děkuji panu Kingovi a i službám komise za skvělý technický briefing, který jsme včera obdrželi nesmírně informativní, přestože to bylo až o půl osmé večer. Bylo to opravdu skvělé. Souhlasím s premisou, že interoperabilita je nejlepším krokem kupředu, který zajistí, že informace, kterých využíváme, které využíváme, budou co nejlépe sloužit dalšímu zvyšování bezpečnosti. Líbil se mi rovněž ten videoklip kde se zmiňovalo, že se jedná o záležitost potenciálně nudnou a technickou. To se mi opravdu líbí, ono to nemusí být vždy sexy. Eh, já bych spíše orodoval za to, aby to zůstalo nudné a technické, ale nechť to bude něčím, co je funkční a co bude vždy k dispozici spolehlivě. Nemusíme znovu objevovat Ameriku, jak už na to komise sama upozornila, mnohé už bylo vykonáno mnohého se ještě ujímá. Um, SIS, Eurodac, ECRIS vůči občanům třetích zemí, VIS, všechno to už prošlo i um, pracovními stoly různých odborníků, způsobilých osob a našli jsme i kompromisy. Tedy když nyní hovoříme o vzájemné interoperabilitě, vzpomínám si, že EDPS totiž tvrdila, že by se musela vypracovat, musel vypracovat nový právní základ. Nevím, moje otázka tedy spočívá v tom, pohybujeme se tím směrem, anebo to pojímáme spíše horizontálně. Či se ukáže, že v nejbližších měsících se nad vším budeme muset zamyslet znovu z pohledu interoperability a legislativních mantinelů, na které případně narazíme. Další věc. Je důležité nemít pouze skvělé nápady, ale i něco, co se osvědčí v terénu. A ta kvalita dat, na ní rovněž záleží. Jedna věc, která nevím, jestli mi unikla, ale zmínil jste se o těch datových skladech Možná byste se o nich mohl zmínit. A poslední věc z mé strany na čem záleží. Členské státy musí mít nástroje i pro boj s podvodnou identitou na svém vlastním území. Včera jsem byl překvapen, když jsem zjistil, jak to vypadá v Nizozemsku. Ono nejde pouze o to poskytovat členským státům ty nástroje, ale je třeba je i nějakým způsobem dostrkat k tomu, aby je využívali, protože když máme už v pasech možnost zavádět otisky prstů, to už máme od roku 2009 v evropské legislativě. Přesto však například v Nizozemsku se k tomu nikdy nesáhlo jako k prostředku odhalování eh, falešných identit. Takže jak se ujistíme, že se to v praxi využívá? Děkuji, pan Albrecht. Jsem ochoten souhlasit s velkou částí toho, co zde zaznělo, zejména s panem Coelho, protože on opravdu ukázal prstem na Eh, přesně tu myšlenku, která se skrývá za samotnou podstatou interoperability. Eh, ten pojem se může analyzovat z různých hledisek, ale on uhodil hřebíček na hlavičku a já stoprocentně souhlasím s tím, že Přidaná hodnota spočívá v jediném vyhledávači a technické interoperabilitě těch systémů tak, aby data mohla být vzájemně sdílena, vyměňována a účinným způsobem i využívána, pokud je taková potřeba. Rovněž souhlasím s tím, že by se to mělo dít, aniž bychom museli měnit právní základ. To je důležitý argument, abychom totiž měli legitimitu, tak je třeba těšit se důvěře a vyslat poselství, že jde vysloveně o to, jak s daty pracovat, jak je, jich užívat a nikoli o nějaké nové pojímání dat. Já rovněž ale mám otázku. Z toho, co zde zaznělo mezi návrhy, tak bych rád věděl, když ty návr- nápady budou obaleny už jakýmsi konkrétním masem. Ten interface, to vyhledávání, zdá se, že bude jiné. Jak se to bude lišit od toho, že ty systémy budou schopny se vzájemně dorozumívat? Ono to jsou totiž dvě různé věci, které slouží dvěma různým účelům a rovněž i ty databáze pracují s jinými datovými sety, datovými soustavami. No a e, dalo by se to nakoncipovat tak, že k určitému účelu máme určité sestavy těch dat, eh, když vzájemně ty systémy mají komunikovat každodenně, tak to bych rád věděl, jak to bude probíhat v praxi. A zda tam budou ty bezpečnostní pojistky. Je těžké si představit, jak by ty základní principy neměly být podminovány. Děkuji, paní Veržia. Merci, madame la présidente. Děkuji vám. Děkuji za uh, dnešní i včerejší příspěvky, které nám umožnily lépe pochopit, jaké budou návrhy komise. Jestli jsem dobře, dobře pochopila, tak interoperabilita by vedla k vytvoření jakéhosi rozhraní, které umožní vyhledávání eh, ve všech eh, systémech jedním kliknutím, čímž by se mohly zblížit eh, informace bezpečnostní z hlediska ostrých hranic, boje s nelegální migrací. A, a to jsou tři, tři cíle, které byly až doteď oddělené. Takže nyní mi jde o to, co udělat s tím, abychom dodrželi ten princip eh, nutnosti a přiměřenosti. Ať už ve vztahu k těm systémům, tak už eh, i, tak i přístupu jednotlivých orgánů k jednotlivým systémům, protože přístup těm, těch, těch orgánů není stejný u různých systémů a různé orgány nemají přístup ke stejným eh, informacím eh, i eh, u jednotlivých systémů. To znamená, vy říkáte, že nebude docházet k sběru nových informací. Dobře. Ale přesto, když se podíváme na ty reformy, které se nám tu předkládají, ksi u SISu ta, nebo uh, ETIAS, tak mně se zdá, že to množství nových informací e, stále roste. Dobře, nebude to interoperabilita, ale e, e, bude tu přístup k těm jednotlivým silům a výsledek je stejný. Čili to, že máme tady i v USISu nějaký ten delikt, který už bude integrován při, negati- při nelegálním překročení hranic, a nějakým způsobem pak tu bude tedy možnost um, stíhat tyto delikty a sledovat je v rámci SISu. Když jde u, u někoho, kde je podezřelý, to nevím přesně, jak, jak toto vymezíme, toho, co je zatím. Tak pokud jde o kvalitu, tak si kladu otázku, stejně jako další, jaká tady bude odpovědnost členských států. Jsme, konec konců je to stále ještě systém, v němž členské státy nám dávají informace, takže jak zlepšit tu kvalitu? Jaké kontroly mohou existovat u informací od členských států? A tím se dostávám k poslední věci, na tím už končím. ochrana základních práv, jak je budeme chránit, když si nejsme jisti kvalitou těch údajů, které jsou do toho zadávány. Pozor, to může být nebezpečné, zejména z hlediska ochrany práv, pokud bohužel dojde k nějaké chybě e, u vstupu do systému. A ještě bych šla dál, abych byla pozitivní. Jak bude systém interoperability, jak, jakým způsobem umožní usnadnění nápravy nějakých chyb, které se do systému dostaly, jestli to je možné tedy. Stevens. Děkuji, paní Stevens. Děkuji, paní předsedkyně, kolegyně, kolegové. Děkuji oběma řečníkům. Vše vyznělo velice zajímavě k té interoperabilitě. skupina expertů na nejvyšší úrovni brzy předloží svou závěrečnou zprávu k té interoperabilitě a to bude znamenat, že všichni budeme mít jeden úkol, jednu představu a e, jednotlivosti budou pak odpovídat rozpočtovým prostředkům. Ale jak to vypadá z pohledu technických nároků například interoperabilita nejdůležitějších evropských datových bank. Máme už příslušnou technickou úroveň, abychom to zvládli, bude to třeba někomu zadat a jak to pak vypadá v kontextu. Interoperabilita z pohledu biometrické identifikace, pracuje se i na tom, Můžeme přece mít různé způsoby podchycování identity. Máme například otisky prstů v různých datových bankách, což je výborné z mého pohledu. Ale jak to vypadá v realitě z pohledu harmonogramu? Kdy ta interoperabilita bude realitou a kdy bude i právně vymahatelná? Dále budu pokračovat anglicky. Jaké jsou potenciální Eh, hmatatelné eh, plody boje s eh, terorismem a řízení nelegální migrace, řízení ostré hranic. Další otázka. Provádění kterýchkoliv těchto návrhů prospěje všem členským státům stejnou měrou, jak heterogenní bude provádění v jednotlivých členských státech a budou problémy, nebo počítá se ze zádrhely v některých členských státech a pokud ano, co se s tím bude dělat? Vzniknou eh, v důsledku eh, prosazování nákladů skupiny, eh, prosazování návrhu skupiny expertů nějaké eh, hrozby bezpečnostní a bude se na to reagovat prostřednictvím systému ELISA, jsou jasné, jasná propojení mezi konkrétními problémy a řešeními, s nimiž přichází skupina expertů jsou takticky navrhovány, navrhována řešení konkrétních problémů, které byly zjištěny. A poslední otázka. Jaké by mohly být potenciální nežádoucí účinky, nežádoucí dopady eh, těch eh, řešení, se kterými přichází skupina expertů? Co se týče občanů, jejich soukromí, ochrany jejich osobních údajů a jakým způsobem budeme schopni bojovat, ať už po technické nebo organizační stránce, ať už na úrovni členských států nebo na komunitární úrovni s těmito nežádoucími vedlejšími účinky. Děkuji. Pan Foss. Nehlásil jste se? Okay, fine. It's... Ne, nehlásil jste... Paní Gomez, prosím. Pane komisaři, já se vám omlouvám. Já jsem přišla trošičku pozdě, ale samozřejmě jsem se účastnila těch rozprav včera. A já se vás teď nechci ptát na interoperabilitu, protože tak již učinili moji kolegové, protože interoperabilita samozřejmě si vyžaduje lepší kvalitu informací potřebujeme mít prostě lepší informace o těch lidech, kteří překračí naši hranice. Ale potom máme samozřejmě také ještě prostory, kde vůbec žádná kontrola vykonávána není. My jsme trošičku posedlí těmi hranicemi, protože my tady nemůžeme hovořit o interoperabilitě, když ani neexistuje operabilita jako taková. Například soukromá letadla. Soukromá letadla, která přistávají na různých letištích anebo různé drony nebo aerodrony z různých e, míst a nikdo nikdo se vůbec ani nezajímá, kdo v těch eh, letadlech letí, jaký tam je personál palubní, eh, co ta letadla převáží, eh, jestli jsou to drogy nebo hotovost. Nikdo to nekontroluje, vůbec to prostě nikdo nekontroluje. Nejsme trošičku příliš posedlí tou interoperabilitou, protože tady samozřejmě to jsou oblasti, ve kterých prostě nemůžete ani aplikovat PNR, to znamená, lidé, kteří mají eh, peníze, které možná plynou i z, se zločinných organizací, se nám vlastně můžou smát, eh, můžou se opravdu vysmívat té naší posedlosti kontrolou hranic. Děkuji, paní Gomeš. A teď se obrátím na zástupce rady a komise. Takže nejdříve vy, paní velvyslankyně, prosím. Uh, Děkuji, děkuji mnohokrát. Já jsem chtěla na začátku zdůraznit, jak moc, v jak velkém souladu v podstatě je, je rada s komisí v této oblasti, což je opravdu velmi chvalihodné. Nicméně po těch prvních otázkách poslanců mohu říci, že to tak vypadá, že jak si poslanci sdílí stejný přístup a názor. Takže já samozřejmě chápu tyto myšlenky, sdílím je také, například to, co říkal pan Coelho, to, co vy jste řekl, tak to je jako kdyby to v podstatě také řekla rada. A spousta lidí říkala, a my jsme se to snažili tady také zdůraznit, je to, že v podstatě samozřejmě interoperabilita není žádný nějakou kouzelnou hulkou, která všechno vyřeší a najednou. Interoperabilita je pouze technickým zlepšením. Technickým zlepšením při využívání databází, přesně jak říkal pan Kojo, jde v podstatě o zlepšení uživatelských Eh, charakteristik pro konečného uživatele. Eh, někdo z vás, omlouvám se, že si nepamatuji, kdo to byl, eh, říkal, že ne všichni mají stejně dobrou vůli sdílet informace, protože vy tady v tuto chvíli hovoříte k někomu, kdo je z Estonska. My si myslíme, že interoperabilita je jednou z nejpřirozenějších věcí na světě. My nemáme žádné náboženské problémy se sdílením informací a my samozřejmě samozřejmě také věnujeme velmi mnoho pozornosti pobřežní stráži jako takové, prostě kontrole hranic, ale mohu vám tady uvést příklad z úplně jiné oblasti, která i tak s tím trošičku souvisí. Jak jistě víte, jeden z nejvyšších problémů pro nás v tuto chvíli se nachází v oblasti středomří. V západní části se snažíme v podstatě posílit a zlepšit fungování pobřežní stráže. Tady v této oblasti také probíhá mnoho různých námořních operací. Například tady právě to sdílení informací mezi těmi civilními a necivilními úřady je velmi aktuální, takže to jsou v podstatě to, co vy jste zmiňoval v souvislosti tou důvěrou či nedůvěrou. A já na vlastní oči vidím, jak se prostě ta situace lepší, opravdu se lepší. Ta důvěra mezi jednotlivými členskými státy každým dnem posiluje. A i, i ta technická řešení, prostě ta už tady jsou a na každodenní bázi zlepší fungování těch systémů a té spolupráci. A já doufám, že se nám podaří zlepšit i, řekněme, tu psychologickou dimenzi celé té věci, nejen pouze ty technické požadavky a právní dimenzi. Já jsem velmi eh, ráda, že tady byla zmíněna eh, agentura LIS, ELISA, což je v podstatě agentura, která se zabývá, nebo jejím hlavním cílem je zlepšování právě kvality údajů my na to máme konkrétní cestovní mapu, jak tedy tyto údaje zlepšit. Takže já eh, mám obavu, že interoperabilita samozřejmě nebude receptem na všechno. Prostě nevyřeší úplně všechno, ale vyřeší v podstatě to nejdůležitější menum, což je samozřejmě něco, co si 21. století vyžaduje. A ve chvíli, kdy budeme hovořit o systémech, které mezi sebou komunikují, tak eh, mám obavu, že v tuto chvíli ještě v té, <laughs> v, té, v tom momentu nejsme. Samozřejmě tady hovoříme i o umělé inteligenci, která je taky na programu eh, jednání. Uh, a samozřejmě se nad tím zamýšlíme, ale v tuto chvíli stále hovoříme o lidech, kteří mají mít přístup k informacím na základě, který my jsme jak si navrhli, zajistili a na kterém jsme se dohodli. Tady eh, svůj projev <laughs> ukončím a doufám, že pan komisař řekne něco ještě k tomu návrhu jako takovému. Děkuji, děkuji mnohokrát, paní velvyslankyně. A Pane komisaři máte slovo. Děkuji. Děkuji za všechny ty otázky, které jste položili a které také poukazují na to, jak moc vás toto téma eh, zajímá. Když bych chtěla navázat na paní velvyslankyni a také v souvislosti s tím, co řekl pan Lenard, To znamená, že část toho je poměrně nudná a hodně technická, tak já musím říct, občas je to i takové obskurní. Takže jedna z těch hlavních výzev, před kterou stojíme, je komunikace. To znamená vysvětlit, co děláme, ale také to, co neděláme a neuděláme. My v podstatě nevyřešíme úplně všechny ty problémy, které zde dnes tady zazněly. Prostě interoperabilita to nevyřeší, ale my jsme to ani nikdy neříkali, že bychom prostřednictvím interoperability byli schopni opravdu všechna, ty, všechny ty problémy vyřešit. Máme tady návrh eh, o interoperabilitě, jehož jádrem je opravdu co nejlépe, jak si eh, nastavit fungování databází. Eh, samozřejmě, že i nadále tady zůstanou určité ty mezery. Paní Gomeš, vy jste to také eh, zmínila. A právě vaše práce, která se zaměřuje na tyto mezery, které stále ještě existují, nám určitě pomůže tyto mezery uzavírat. Ono to také nezmění fungování těch současných databází. Ono to také nevytvoří nové databáze jako takové. My tady nevytváříme žádnou novou sbírku údajů prostřednictvím interoperability. To znamená, že různé databáze podléhají různým rozhodnutím a podléhají různým legislativním nárokům. Nicméně to, co chceme, je to, aby ve chvíli, kdy se všichni shodneme na tom, že chceme určitým způsobem podstupovat ty informace, tak ty informace a údaje, které máme k dispozici, by měly být využívány efektivním způsobem. Řada z vás, říkal to pan i López Aguilar, i paní Sipl, Říkali jste to správně a já to samozřejmě vnímám jako něco velmi zajímavé, eh, ale co členské státy a co ty mezery, které vyplývají z konání členských států? Ano, samozřejmě, vy máte pravdu a samozřejmě i nadále s vámi budeme spolupracovat, abychom tyto problémy vyřešili. Nicméně, co se týče toho návrhu interoperability jako takové, tak tady jde hlavně o ten celoevropský systém. To znamená, co chceme udělat s členskými státy eh, a určitě budeme mít možnost o tom ještě hovořit i v rámci jiných for, ale v každém případě se musíme udělat všechno pro to, aby došlo k řádnému provádění, k řádné implementaci a musíme využít celý soubor nástrojů, včetně tedy nástrojů pro porušování, či v případě porušování eh, pravidel v této oblasti, včetně tedy vše, co se týče prumské, eh, tedy primské eh, dohody a výměny. Musíme samozřejmě pomoci členským státům osvědčenými postupy, financováním, školením. Musíme být připraveni také měnit ta pravidla, takže já samozřejmě zcela souhlasím s tím, že šengenský informační systém zůstává jádrem naší práce, eh, ale v každém případě můžeme se zabývat otázkami zlepšení implementace šengenského informačního systému, včetně tedy vytvoření povinnosti na sdílení informací v případě podezření na teroristické aktivity a musíme se také naučit využívat eh, všechny technologické vymoženosti, které má k dispozici, takže například automatické eh, nahrávání údajů tak, aby členské státy mohly mezi sebou opravdu sdílet všechny informace, které mezi sebou chtějí sdílet a to efektivním a rychlým způsobem. A to je přesně to, na čem jsme se dohodli, čeho se chceme i nadále držet, ale zároveň a myslím si, že je to náš sdílený cíl, tedy všechny tyto kolektivní systémy, které existují, nám musí být k dispozici, musíme je využívat tím nejefektivnějším způsobem myslím si, že vlastně ve chvíli, kdy členské státy zjistí, že mají přístup k těmto systémům, tak budou také o hodně více sdílet. Takže to je v podstatě takový začarovaný kruh. To znamená, že pokud ty sdílené platformy budou ještě efektivnější a ještě užitečnější, tak aby vlastně ti v té první linii, to znamená pobřežní stráž, policejní sbory, budou schopni tedy k těmto databázím eh, přistupovat lep, lepším způsobem, tak samozřejmě všichni budou ochotní více informací sdílet. To samozřejmě nevyřeší úplně všechny problémy, to jsem už nastínil, nastínil ale rozhodně to musí být ten náš přístup. A dále. Co se týče těch eh, několika otázek, které se týkají konkrétně interoperability a budoucího návrhu. My stále ještě některé aspekty projednáváme, včetně tedy také zpětné vazby z toho jednání, které se odehrálo včera, takže se omlouvám, že ne úplně na všechny věci budu schopný jak si reagovat, protože to ještě musíme projednat, takže teď jaksi poměrně obecně. My tady nenavrhujeme nebo nebudeme předkládat nový právní základ pro existující nástroj. My k tomu budeme přistupovat rozhodně horizontálně, což bude znamenat, že budeme moci dojít k určitým změnám v oblasti procesů a postupů, které se aplikují v při využívání těch současných systémů a to je to, proč s vámi musíme podrobně probrat právě ty právní dopady tohoto návrhu. A zase, samozřejmě musíme být co nejtransparentnější a my rozhodně nebudeme navrhovat nic, co by změnilo přístupová práva. To znamená, kdo bude mít přístup k jakému druhu informací. Nicméně, to, co s vámi ale chceme projednat, a ještě jsme to nekonkretizovali, zdali a jestli vůbec dojde ke zlepšení pravidel a postupu. To znamená, jakým způsobem tato přístupová práva jsou vykonávána, či jakým způsobem jsou využívána. Musíte vždycky projít tou primskou konzultací ještě předtím, než získáte přístup k další databázi, anebo budou existovat okolnosti, za niž v podstatě budete to, eh, budete k té databázi moci mm, eh, přistoupit rychleji. To znamená, zdali bude možné ten procedurální postup nějakým způsobem urychlit, abyste se dostali k těm údajům co nejrychleji. To jsou otázky, o kterých rozhodně budeme chtít s vámi i nadále rozprávět. A pokud se nám podaří, a možná se nám podaří tedy předložit eh, návrh, na základě něhož se některé ty, ty postup postupy opravdu zrychlí a budeme tady tedy eh, používat eh, určité ty postupy, jak o nich hovořila paní Grispek, tak chci říci zcela jasně, že jakýkoliv takovýto návrh bude muset respektovat ta současná pravidla pro přístup. To znamená, pokud se nám to podaří prosadit v textu, tak to rozhodně zcela jasně také řekne, že ve chvíli, kdy vy budete chtít někoho najít a budete chtít najít ještě další doplňující informace k tomuto vyhledávanému člověku, tak musíte samozřejmě splnit všechny ty přístupové podmínky. Musíte mít pr- pr- právo k přístupu, přístupové k právo k těmto údajům. Takže například eh, soudní autorizaci, soudní oprávnění nebo jakékoliv jiné oprávnění, které je součástí těch již existujících právních nástrojů. To znamená, že vy budete samozřejmě podléhat také verifikaci ex ante. My tady tato přístupová práva, tato pravidla přístupu měnit nebudeme. Dále otázka toho datového skladu. To bylo také zmíněno. Pokrývá to návrh EU ELISA. My jsme na to nezapomněli. Je to samozřejmě součástí té naší práce, která se týká kvality údajů a najdete to tedy v ELISE. Dále, co se týče těch, eh, toho možného vyhledání špatných informací, tak jak o tom hovořil pan Albrecht. Samozřejmě eh, musíme dělat všechno pro to, abychom nemátli ve chvíli, kdy lidé budou hovořit o různých systémech, které mezi sebou hovoří, tak když je to takto nazváno, ano, když je to takto popsáno, tak je to z toho důvodu, že vlastně hledáme způsoby, jak vyjádřit v podstatě tu naší eh, touhu v podstatě najít tady ty, eh, ty falešné identity. A my proto také jsme předložili ten návrh na údaj, v podstatě na ten sklač, rejstřík, eh, který, díky němuž by se nám mohlo podařit vlastně ty dvojí, to dvojí propojení, nebo jak si ty, ty dvojí identity. Uh, podstatě já tady nehovořím o nějaké kontinuální interakci mezi různými systémy, které by, která by v podstatě určitým způsobem obcházela ta současná přístupová práva. Takže doufám, že jsem tímto vás aspoň trošičku ujistil. Pan Kojo, eh, paní Koraca Bild, já souhlasím. Souhlasím s tím, že musíme hovořit zcela jasně, zcela jasně ve chvíli, kdy hovoříme či snažíme se vysvětlit, co děláme. Musíme zcela jasně říci, že tady neporušujeme v žádném případě ochranu osobních údajů. Myslím si, že to vůbec v podstatě nepřipadá v úvahu. My opravdu děláme všechno pro to, aby základní lidská práva našich občanů byla chráněna. Chceme jim zajistit, chceme naší pobřežní stráži samozřejmě zajistit pouze lepší přístup k údajům, které potřebují pro vykonávání své práce. Takže eh, já i příště se eh, rád tomuto tématu budu věnovat. Už budeme rozprávět o konkrétních eh, návrzích, tím také budu reagovat na otázku paní Stevenson. To znamená konkrétní prospěch anebo riziko riziko právě eh, negativního důvodu, protože budeme mít vedle našeho návrhu k dispozici už také hodnocení dopadů. A eh, také doufám, že už budeme mít také určený časový harmonogram pro implementaci implementaci, což samozřejmě se hodně bude odvíjet také od toho stavu vyjednávání mezi námi, radou a komisí. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Bylo velice užitečné vás, vám, vás, vám naslouchat. Děkuji. A já nyní požádám uh, zástupce EDPS, inspektora pro ochranu údajů, pana Vojčevska, Vojčecha Věvrovského, zda by se mohl usadit zde eh, mezi námi. Děkuji za diskuzi. Well, uh, I will give the floor to you. Dám vám slovo. Máme 15 minut celkem, možná 20. Takže prosím, snažte se to držet na nějakých pěti minutách. Děkuji, pane komisaři. Vaše excelence, dámy a pánové, děkuji za pozvání a za možnost hovořit s vámi o otázce interoperability, nástroje, který používáme v oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Chci tady předložit hlavní linie našeho dokumentu, tak jak podepsal kolega Butarelli před několika dny. EDPS požádali EDP z eh, evropských eh, institucí, tedy aby eh, uznává tu interkonektivitu veřejných zdrojů v Evropské unii jakožto přirozenou budoucnost informační, informačních systémů a, a výměny informací. To je něco, z čeho nemůžeme se rozhodně vyvázat. A pokud jde o semantickou, organizační a další dimenzi interoperability těch elektronických služeb, včetně velkých eh, informačních systémů, eh, bude něco, co budeme samozřejmě bedlivě sledovat, když je řeč o eh, řešeních interoperability, jak z hlediska architektů těchto systémů, uživatelů, legislátorů na národní úrovni i na evropské úrovni. Rozvíjíme samozřejmě efektivní informační sdílení, abychom zajistili, že orgány budou mít k dispozici správné informace ve správný čas. Ty informace to, a to, co jsme zahájili teď, to jsou pouze první kroky eh, dlouhodobější diskuze o hledání praktické využitelnosti a samozřejmě my se tohoto nebojíme, ale EDP se domnívá, že interoperabilita, když bude správným způsobem implementována, může řešit některé problémy kompetentních orgánů při využívání velkých e, systémů a e, pomoci omezit náklady na e, provoz těchto systémů. Může to být také v zájmu jednotlivých orgánů, informačních systémů, například ty, tyto propojené systémy, které mají vzájemně propojené e, účely, e, které mohou sloužit kvali, kvalitě a mohou taky snižovat e, nebo nám mohou, mohou e, omezit zdvojování těch údajů. Chceme, aby byla tato debata využita k tomu, abychom tu ideální soukromí zavedli do celé té diskuze o interoperabilitě v oblasti interoperabil, eh, eh, bezpečnosti, spravedlnosti a vnitra, eh, abychom měli jakýsi 20, pohled 21. století na tyto systémy. Od té doby se, vzhledem k tomu, že interoperabilita bude asi zahrnovat nové zpracování, tak to bude vyžadovat asi změnu legislativy, a musí to splňovat eh, samozřejmě i listinu základních práv. Jakékoliv nové zpracování musí být definováno a v, v právních nástrojích a musí to být, být také uměřené e, cíly. Takže my se těšíme na další informace na téma toho legislativního návrhu a doufáme, že hodnocení interoperability eh, a její rozšíření eh, a z hlediska tedy eh, soukromí a ochrany údajů bude plodné. Již nyní se těšíme na práci té vysok, skupiny na vysoké úrovni a stanoviska EDPS, které bylo rovněž zapracováno Musíme však si uvědomit, že tyto tři návrhy, které jsou teď na stole a které schválila Rada, tak samozřejmě, že ta, ten repozitář společné identity a tak dále, to může být teprve začátek delší diskuze o dalších službách, Eh, které budou řešeny do budoucna. Čím více máme možností z hlediska interoperability, tím více možností se snažíme využít. Takže z hlediska tohoto legislativního návrhu bych chtěl jen říct jen pár věcí o našich očekáváních. Interoperabilita je eh, známa jako schopnost různých informačních systémů komunikovat. I když interoperabilita je často považována za pouze technický koncept, tak máme za to, že vstávající eh, koncept nemůže být odpojen od eh, otázky nutnosti výměny údajů a dále politicky žádoucí výměny údajů. To všechno je možné. I když interoperabilita informačních systémů bude implementována na Eh, technické úrovni, tak to musí být samozřejmě i podrobeno technické debatě a my jsme rádi, že tato debata začíná. Chceme jenom připomenout, že interoperabilita různé její úrov, má různé úrovně, eh, které se objevují v diskuzích o eh, řešeních a je to definováno tak, že interoperabilita je v podstatě jakási schopnost organizací interagovat v zájmu společnosti společně, společných cílů sdílení informací mezi těmito organizacemi. Všechna tato eh, slova by se měla odvádět eh, také, eh, to bychom, bychom měli řešit také ve vlastní mysli, jak si, když hovoříme o té semantice, to znamená, že stejná definice by měla znamenat totéž ve všech jazycích, které jsou interoperabilní. A můžeme konstatovat, že aby byla eh, ta data technicky eh, průchodná, tak eh, samozřejmě mm, je důležitá výměna těchto informací. Komisař King rovněž zmínil tuto záležitost před chvílí, kdy ta interoperabilita by ta stávající pravidla zefektivněla, byla by efektivnější, ale například Evropský vyhledávací portál kterým eh, se mají implementovat eh, tam možnost v podstatě prohledávat několik systémů zároveň, místo aby se museli eh, prohledávat zvlášť. To také znamená, že ty informace, které jsou tímto způsobem schromažďovány, jsou možná trošku víc, než co jsme měli k dispozici až dosud. A nevím, jak to samozřejmě bude, když nebudeme mít žádné nové informace, které budou sbírány. Tento synergický přístup k informacím ehm, je ehm, vytváří tu novou situaci, kdy každopádně komise chce rozšířit tyto nové možnosti ehm, křížového párování dat. Například v posouzení e, dopadu se e, hovoří o možnosti biometrického e, párování dat Eh, napříč různými systémy. A podobně, pokud jde o eh, ten rejstřík identit, tak tam by, byla alfa, tam by byly alfanumerické údaje, jako eh, data narození a tak dále, které byly v různých systémech pro, pro účely ostrají hranice a tak dále. využití obou těchto nástrojů pak by umožnilo kombino, skombinování těchto dat, abychom detekovali dvojí identity což je samozřejmě jeden z cílů, eh, o které nám jde. Ale je důležité, důležité aby tyto nové informace byly k dispozici. Někdy jsou eh, eh, orgány obvinovány z toho, že, se, že jsou repetitivní, ale zkrátka toto je náš cíl a já klidně budu eh, působit nudně a eh, řeknu, že tedy soukromé údaje musí být eh, zpracována řádným způsobem. RPS domnívá, že interoperabilita nesmí být nějakým samoučelným cílem, ale musí, být, musí sloužit veřejnému zájmu. A je tu odkaz jednak na tedy ten celkový cíl rozvoje inteligentnějších systémů a dále potom jsou tu někde, některé specifické cíle. To znamená zajištění těch eh, cíl, cílů nebo potřeb těch jednotlivých eh, orgánů, ať už jsou to eh, policejní síly, pohraniční a, nebo jiné, a usnadnit přístup těchto orgánů i k jiným informačním systémům, tam, kde je to nutné pro předcházení detekce a stíhání trestných činů a samozřejmě také řešení eh, něk- některých podvodů s identitou. Tady je důležité zdůraznit, eh, že některé cíle, jako ty, které jsem uvedl před chvílí, ne, neznamenají eh, nutně ne, ne, to tež jako cíl veřejného zájmu v souladu se zákonem, například podle článku 51-52 charty. A Kromě toho nepředstavují účel zpracování dát eh, podle zákona, podle práva. My chceme povzbudit komisi v tom, aby jasně popsala ty specifické cíle eh, a cíle, jako je například zajištění hladkého přístupu k databázím, což mohou být eh, užitečné prostředky pro uživatele, ale nemusí umožnit jedincům chápat, jaká data jsou vlastně na za jakým účelem, za jakým přesným účelem, nebo pochopit ještě, jaké to může mít následky. A jen v kontextu té diskuzi, diskuze o, eh, se spojenými státy, o eh, tom takzvaném privacy shield, eh, tak samozřejmě je tu otázka toho, těch požadavků na mechanismus zasávání do práva soukromí, kdy eh, orgány na ochranu údajů vytvořily takové základní záruky, které byly postup poté odvolány eh, v případě takových případ jako Teletube, Digital Rights Island eh, a nebo otázka PNR s Kanadou. A, takže zpracování musí samozřejmě být úměrné, přiměřené. To bylo podstatou tohoto. A nyní mi dovolte na závěr ještě uzavřít eh, výčtem těch nejdůležitějších součástí eh, tě, tě, těch eh, našich, našich, naší konzultace, vlastně určitých rad, které chceme dát evropským institucím, pokud jde o praktické využití eh, řešení interoperability. Podporujeme samozřejmě interoperabilitu, když se implementuje promyšleným způsobem a při splnění klíčových požadavků eh, pro, proporcionality a nutnosti. Eh, a samozřejmě může to pomoci zabránit určitému zdvojování a pomoci také zlepšit kvalitu údajů. Interoperabilita je považována za technickou záležitost, ale máme za to, že také je nutná k tomu, abychom rozhodovali, jestli ji skutečně chceme zavést nebo ne a co chceme vlastně dělat eh, z, z právního hlediska. Ne, nesmíme zapomenout, že jsme na začátku delšího procesu a ať vytvoříme nyní cokoliv, tak eh, nebude to poté, později opuštěno. Jakmile prostředky budou eh, k dispozici na mm, vytvoření těch propojených řešení, tak se objeví každých pět let nové podněty k tomu, jak je dál využít. A já věřím tomu, že se tady setkáme 2020, 2022, ještě možná dřív, abychom hovořili o těch nových eh, podnětech, nových věcech, asi bych to neměl říkat. Ale když se jen dívám na tu poznámku, která byla poskytnuta radě ehm, v eh, únoru letošního roku, kde se uvádí informační systémy, které nyní se probíraly, které mají být interoperabilní v Evropské unii, tak v podstatě z, z toho eh, vidím skoro je možné získat analytické eh, záznamy Europoru, Eurosoru, EU, e mm, PNR a další. Mm, to jsou další systémy, o kterých se budeme bavit. A ještě jednou, já neříkám, že by orgány na ochranu údajů byly proti, ale prostě toto jsou diskuze, které vedeme, musíme na ně být připraveni. A konečně, ještě je tu konkrétní problém interoperability, který se snaží ještě, který by měl být jasně identifikován v nadcházející legislativě. A e, komise identifikuje některé problémy, ale někdy nepopisuje úplně dopodrobná i o jaké přesně otázky jde a jak je e, řešit praktickým způsobem a jestli ty eh, zúrazněné problémy jsou právní povahy, technické povahy, a to je další věc, která by se měla vyjasnit. A ten návrh by měl rovnou jasně, eh, rovněž jasně říci, pro jaké specifické účely a jaké kategorie osobních dat se používají. Následně eh, máme za to, že plné vyhodnocení dopadu interoperability na základní práva a na soukromí a ochranu údajů bude skutečně základní, jakmile bude mít více informací o té plánované iniciativě. Samozřejmě jsme připraveni dát institucím další uh, eh, názory v tomto legislativním procesu. Thank you very much for your presentation. Uh, Mrs. Zippel has asked. Děkuji a jako další se přihlásila paní Zippel. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem už zvedla ruku při vaší narážce na náklady a případné možnosti je snížit. Tomu nevěřím. Předně jsem to asi měla už naťuknout s panem komisařem Kingem. Totiž máte vůbec nějakou představu o nákladech, o těch vstupních nákladech pro interoperabilitu víme, že ty, eh, ta sila mají jinou, eh, každý jinou průchodnost, ty náklady na to propojit je s jinými budou různé a rovněž práva vkladat, vkládat data do toho či jiného systému jsou různá a možná bude třeba i aktualizovat hardware. Pak otázka, kdo bude mít právo do těch silosů ta data dodávat. Tady se chci vrátit k otázce kvality dat. Vy už jste to zmínili, ale tady na tom záleží ještě více do budoucna při té interoperabilitě, protože jakmile do toho systému vložíte nesprávná či zavádějící data, tak ono se to kaskádovitě rozšíří do těch dalších sil a všichni budou mít nesprávné informace, jak si s tím poradíme. Technická otázka eh, pokud by se měly jiné systémy provádět v jiných datových systémech, bude se to muset dělat zvlášť, či vše najednou a co vymazávání nesprávných či již neplatných informací budou se muset vymazávat jednotlivě v každém silosu anebo najednou? A poslední otázka, která se nabízí a vlastně navazuje na eh, kolegyni Stevensonovou v té předchozí rozpravě. Když ta data všechna propojíme a budou komplexní, tak v podstatě zvýšíme riziko kyberútoku. Budeme na to připraveni v tom budoucím aranžmá? Děkuji. Děkuji za otázky. Když jsem se zmínil o snížení nákladů, tak jsem měl na mysli náklady na prohledávání, nikoli na tvorbu těch systémů. Tam máte absolutně pravdu. A i když se nejedná o jeden ústřední systém, pouze o možnost vyhledávat v systémech, které jsou vzájemně propojené, i to šetří prostředky. Jinak náklady na operace, které musí být prováděny v jednotlivých oddělených systémech, tak právě úspora by měla být jedním z cílů. Ale pokud se tážete, zda se vše dá vykonat jedním kliknutím či jednou operací, anebo se to musí provádět zvlášť, tak to není otázka pro inspektory ochrany údajů. Ale já bych vám odpověděl otázkou, co by jinak mělo být cílem, co jiného právě O to jde, že chceme snížit počet operací, abychom měli vysoce kvalitní a zároveň přístupná data pro uživatele. Já možná jako představitel inspektorátu, který to kontroluje, bych mohl mít celou řadu otázek, jak ta data chráníte, jak chráníte soukromí, ale zavádění nových nástrojů a propojování těch jednotlivých oddělených systémů by měly usnadnit vyhledávání. Pak bude se jakákoliv chyba kaskádovitě šířit snadněji, no ten problém už existuje. Ale v současné době zase máme opačný problém, totiž, že se data neshodují. A to je ještě nebezpečnější z pohledu kvality informací a z pohledu i ochrany práv nositele těchto dat a i z pohledu uživatelů orgánů prosazujících právo. Vytváří to, vede to k dodatečným rizikům z pohledu kyberútoků? Ano a ne. Ano, v tom smyslu, že pouhá skutečnost, že hovoříme o systémech vzájemněch propojených či řízených z jednoho ústředí, nevede samo o sobě k dodatečným rizikům. Naopak to může vést ke snížení rizika kyberútoku, protože už nebude tolik míst, z nich se do toho systému bude vstupovat. Ale na druhé straně je pravdou, že jakmile k útoku došlo a někdo ten přístup získal, tak eh, ta oběť eh, je mnohem větší. Ta škoda je mnohonásobná. Někteří odborníci na kyberbezpečnost rovněž říkají, že čím méně se bude ten propojený systém, pokud říkají odborníci, používáme jednotlivé systémy příliš vzácně, tak si možná nikdo ani nevšimne, že už ten systém byl hakován. Když se nakoli bude používat ten jeden společný systém častěji, tak alespoň bude detekován útok brzy. Předsedající, děkuji panu Věvjorovskému a jelikož máme spoždění, přejdeme okamžitě a bez průtahu k dalšímu bodu pořadu jednání. Děkuji vám ještě jednou za účast. V dalším pořadu spole... Mm, jednání, bodu pořadu jednání se jedná o dva důležité dokumenty, které vám zde prezentujeme a které se bezprostředně vážou s prací výboru Ráda bych pokračovala, prosím veškeré odcházející, aby se snažili zachovat klid a nerušili. Jedná se o záležitost eh, týkají se masového sledování s pravodajskými službami. Komise se obrátila na agenturu pro ochranu základních práv a jde o dodržování základních práv a možností nápravy v EU požadovanými e, Evropským parlamentem v návaznosti na naše usnesení. Tady máme e, Maria Otajmera, který bude prezentovat tuto studii. Další studii zadala STOA. Tam jde o e, něco, co souvisí se seminářem o dosažení nezávislosti důvěryhodnosti odvětví IKT v EU. Tam se to navázalo na představitele LIBE, čedy našeho výboru ve STOA a na mm, předsedkyni. A nejdříve má slovo pan Otheimer. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Dobré odpoledne. Jak si snad vzpomenete, v roce 2013 jsme se eh, dozvěděli mnohé a byli jsme eh, zděšení odhaleními Edwarda Snowdena o tom, do jaké míry je eh, porušováno naše soukromí. Ukázalo se, že plošné sledování občanů se zdůvodňuje jako prostředek boje s terorismem ale zároveň vyhřezlo, že je třeba chránit občany EU a zároveň zajistit, zajistit jejich práva na soukromí. Uvědomujeme si základní úkoly, které musí plnit zpravodajské služby. V roce 2014 i v roce 2015 přijal Evropský parlament dvě usnesení týkající se masového sledování elektronickými prostředky a apeloval na členské státy, aby provedly silnější eh, zajišťovací opatření a proto je naše téma výsostně aktuální. Zároveň požadoval Evropský parlament, eh, aby se provedl hloubková analýza o ochraně základních práv v kontextu masového sledování. První výsledky nastaly v roce 2015 a poprvé došlo ke zmapování právní situace zpravodajských služeb v EU. Dnes s velkým potěšením prezentují finální zprávu po tři a půl letem úsilí, zkoumání a analytické práci. Toto rešerše bylo plné výzev nikoli pouze z toho důvodu, že spravodajské služby v různých evropských státech mají zcela různorodou podobu, ale i z důvodu víceméně automatické povahy důvěrné a tajné, utajované povahy těchto služeb. Přesto však máte možnost posoudit provádění všech zákonů týkajících se spravodajských služeb a i přístup k názorům expertů ze sedmi unijních zemí. Legislativa v unijních členských státech je poměrně nová a stále ještě se vyvíjí. Jak vidíte z této mapy, oblasti tmavě modré, to jsou země, kde už od roku 2015 byly provedeny reformy. Téměř všechny členské státy mají právní rámec pro cílenou surveillanci, včetně Francie, Německa, Švédska, Spojeného království a Nizozemska. Tam ale rovněž existuje ještě legislativa týkající se obecného um, komunikování se jiné ostatní členské státy nemají zákony, které jsou natolik podrobné, abychom mohli provést příslušnou analýzu. My musíme spoléhat na to, co je veřejně dostupné z pohledu zákonů a e, právních posudků. Nemohli jsme tedy eh, udělat nic více v těchto členských státech. Tam je vše neoddělitelně propojeno se třemi kritickými pojistkami. Legálnost, dohled a nápravné prostředky. Právě v těchto oblastech jsme provedli analýzu. Právní platnost a eh, právní rámec Většina našich interlokutorů kritizovala vágnost definicí eh, v zákonech týkajících se spravodajských služeb a eh, zároveň neschopnost pochopit současnou legislativu. Dokonce i eh, máme-li k dispozici právní poradenství. Francie, Německo, Spojené království novelizovali svou legislativu nikoli pouze, aby jej přizpůsobili novým elektronickým hrozbám, ale i aby jej připravili na hrozby nové. Navíc ale zlepšili i jednoznačnost definicí, to potřebujeme všude. Ve Finsku to brzy nastane, v jiných státech zatím ještě nikoli. Přesto však naši interlokutoři v těchto zemích i nadále popisovali definici jako nejasné. Klíčovou výzvou je právně upravit tuto oblast, aniž bychom odhalovali nežádoucí informace veřejnosti. Ale zároveň chceme zajistit základní práva všem občanům. Některým státům se to daří lépe než jiným, u některých je shoda s národním právním rámcem eh, například eh, lidskými právy eh, či ehm, Evropskou chartou lidských práv je stále ještě výzvou. Eh, pak doplňkové služby. Tam jsme se soustředili na dvě hlavní oblasti. Dohled na legálnost prostředků používaných dohledovými ehm, výzvědnými a ehm, spravodajskými službami a nápravné prostředky. Tam se to nesmírně liší mezi členskými státy. Většinou však se jedná o stejné zúčastněné strany. Parlamentní výbory, tady je vidíme, nezávislé soudní eh, eh, týmy expertů, agentury, které jsou těmi hlídacími psy případně. Historické a politické rozdíly znamenají, že neexistuje jeden jediný model dohledu. Zjištili jsme, že 16 členských států mají jedno či dvě eh, tělesa, orgány odborníků, eh, které rovněž souvisí se eh, kontrolou, dohledem nad spravodajskými službami a to je preferované řešení podle našeho názoru. Experti, odborníci jsou nejvhodnější ze tří důvodů. Jednak jsou absolutně nezávislí, za druhé mají moc a zároveň jsou způsobili ke eh, kontrole a za třetí se jedná o transparentní systém, který podléhá eh, veřejné kontrole. Je důležité, aby byli nezávislí a proto nestranní a těšili se důvěře občanů. Zjistili jsme, že opravdu stoprocentní nezávislost by mohla být vnímána v, u parlamentního výboru, kde ale předsedá opozice, případně orgány, které nemají své sídlo ve vládních budovách. Máme tam ale dva prvky, které podminovávají účinnost dohledu. Za prvé, chybějící plný přístup ke spravodajským údajům a za druhé neschopnost plně těchto dat využít, i když jsou dostupná z důvodu chybějících technických kapacit. Dále eh, chybějící způsobilost či odbornost některých eh, pověřených eh, byla rovněž něčím, na což bylo poukazováno. Další dohledový orgán rovněž poukazoval na chybějící veřejnou důvěru, protože sám musí působit v tajnosti. A pokud neexistuje potenciální možnost kontroly ze strany veřejnosti, tak to zároveň i snižuje možnost řádného dohledu. Tedy to jsou důležité výzvy na národní úrovni, nicméně to, co nám dělá největší vrázky, je velice slabý dohled nad mezinárodní spolupráci těchto zpravodajských služeb. Zjistili jsme, že 17 z 28 členských států nemají ve svém právním řádu žádný dohledový, nezávislý dohledový orgán, který kontroluje, jaká data se do země dostanou od cizích spravodajských služeb Ehm, národní a mezinárodní dohled je absolutně nezbytný do budoucna. Třetí záležitost to jsou účinné nápravné prostředky. Náš výzkum zjistil, že jednotlivci neustále trpí tím, že nemají přístup k nápravě, jsou jejich práva porušena. Například identifikace osob sledovaných a jejich přístup k informacím. Přestože 25 členských států má teoreticky možnost či skýtá jednotlivci možnost stěžovat si, ať už soudní či nesoudní cestou, tak jsme zjistili, že tento systém nápravných prostředků je velice odlišný stát od státu a nejasný. Často si jednotlivci stěžují, protože nevědí, kam se obrátit, případně jsou nespokojeni s výsledkem toho, jak se s jejich kauzou zachází z důvodu utajení, eh, které se eh, s tím váže. Eh, některé případy jsou rovněž svízelné z pohledu dohledu. I příslušné orgány, které mají řešit stížnost, nemusí mít vždy přístup eh, k tomu, co potřebují, aby se tím případem mohli zabývat, či k informacím. Některé členské státy proto ustanovily alternativní způsoby, aby si poradili jak s otázkou transparentnosti, tak účinnosti. Nicméně z našich zjištění vyplývá, že z důvodu vysoce technické povahy těchto záležitostí týkajících se zpravodajských služeb ani soudci nemají příslušnou odbornost, aby se mohli těmito kauzami zabývat. I když je evidentní, že výměna informací mezi například orgány, které řeší stížnosti, pravodajskými orgány, přesto však eh, řádné postupy jsou často ochromeny a nevedou k hmatatelným výsledkům závěry. Naše zpráva načrtla potenciální řešení za prvé, ustanovit podrobné a předvídatelná pravidla týkající se spravodajských služeb. Za druhé, zajistit nezávislé a průběžné dohledové orgány, které budou mít příslušné pravomoci, způsobilost i technické prostředky. A za třetí, zajistit, aby všem byly k dispozici opravné prostředky, ať už před soudními či nesoudními orgány Obecně, dámy a pánové, zjistíte, že v našem orgánu, v našem mm, v naší zprávě máme 16 doporučení týkající se jak politiku, tak i legislativních orgánů, které by mohly být nástrojovou sadou, která vám pomůže nastolit eh, řádnou platformu pro práci těchto služeb. Jsme hluboce přesvědčeni, že, přesvědčeni, že e, základní práva musí být nedílnou součástí legislativy týkající se spravodajských služeb. A jde-li o bezpečnostní e, prvky, jsme přesvědčeni, že i ty mohou být naplněny, aniž bychom porušili základní hodnoty, k nímž e, lidská práva bez patří. Děkuji vám, pane Altheimere, za vaši prezentaci. Nyní dám slovo kolegům, kterých se to nejvíce týká. Mám zde tři. Pan López Aguiar jako první, pak ještě další, ale buďte prosím struční, abychom byli schopni dodržet náš časový rámec a rovněž, abychom se byli schopni dočkat té další studie a měli možnost diskutovat i o ní. Takže pan López Aguiar. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, děkuji za tuto prezentaci. Samozřejmě, že ta studie je opravdu velmi zajímavá, je velmi relevantní a rozhodně to bude důležitá četba pro všechny, kteří se tímto tématem zabývají. Ono nás to opravdu šokovalo, když jsme získali ty informace o tom masovém v podstatě pronásledování, o tom, že vlastně nebyly dodržovány principy důvěrného charakteru těchto eh, informací a týkalo se to samozřejmě mnoha obyvatel Evropské unie i vysokých politických představitelů. Takže na co se chci zeptat? Chci se zeptat na ty mezery, které jste zmínil a na, ten, na tu nedostatečnou jasnost v souvislosti eh, s právním rámcem. Ve chvíli, kdy hovoříme o těch mezerách, ve chvíli, kdy hovoříme o porušení důvěrného charakteru e, informací, no tak to už samozřejmě je trestný čin. To znamená, ať jakýmkoliv způsobem, ať už jakýmkoliv způsobem byla tato eh, tato věc, tato ochrana narušena, ať už je to tedy odposlouchávání telefonu, ať už je to prostě porušení v jakékoliv jiné oblasti, no tak to je prostě trestný čin. A teď chci vědět, zdali máte nějaké informace o obyčejovém právu, které by nám pomohlo tyto případy řešit. Máme tady nějakou judikaturu, nějaké rozsudky, eh, nějaké obyčejové právo, prostě něco, nějaké zvykové právo, které by nám v podstatě pomohlo, jak si zaujmout to řádné stanovisko, něco, co by bylo významné pro nás něco, co by nám mohlo pomoci jako Evropskému parlamentu jednat, jednat vlastně v budoucnosti, ve chvíli, kdy by mělo dojít oprav, opět k porušení práva, k takovýmto trestným činům. Teď máme přece samozřejmě i naše vlastní trestní právo, tak abychom mohli v podstatě jednat. A pan Koejo, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji vám za prezentaci vaší práce. Je to opravdu zcela zásadní práce. Je pro nás extrémně důležité vědět, co se přesně v Evropě s těmi spravodajskými informacemi děje. Je to velmi důležité, abychom se vyhýbali těm chybám, které jsme způsobily v minulosti a je to důležité také pro naši budoucí politiku. Samozřejmě, že ty pravomoci EU v této oblasti jsou velmi omezené. Spravodajské služby se stále více přibližují jiným oblastem, třeba boji s terorismem, tak vlastně to všechno nabývá na důležitosti. Mám tři konkrétní otázky. Za prvé, v první řadě bych lépe rád rozuměl vašemu vnímání národní bezpečnosti a těm výjimkám. Ty mohou být vyhodnoceny na základě toho, kdy tedy může fungovat výjimka. Ptám se, e, došlo už k mnohým takovým případům, máme tady zvykové právo, jakým způsobem tedy s tím souvisí šengenský informační systém, kdy mohou členské státy v podstatě využít ty výjimky, kdy mohou zabránit přístupu do svých databází, za druhé. Také jste říkal, pokud si na to dobře vzpomínám, že tady máme zákon na ochranu osobních údajů. A a tady vlastně určitou interferencí jsou právě i zpravodajské služby. Takže mám pravdu, když předpokládám, že ten evropský právní rámec pro ochranu osobních údajů může být aplikován na tyto služby. A moje poslední otázka. Vy jste zmínil, že pět členských států eh, tedy nějakým způsobem tady přispívají k tomuto masovému pronásledování či zneužívání informací. Mohl by se to trošičku více rozvést? Pan Buchner, prosím. Takže v první řadě děkuji, děkuji mnohokrát za tu prezentaci. Mám tři otázky. Dříve jsme v Německu měli zákon, na základě něhož množství údajů o jedné osobě bylo vždy omezeno minimálně jaksi informací, které získal stát. Nicméně v tuto chvíli vypadá, to tak vypadá, že ta tendence je úplně opačná. To znamená, státní úřady se snaží získat více údajů a teď mám třeba na mysli ten čínský local system a nebo ten současný evropský projekt který se snaží v podstatě hodnotit sociální chování v Číně. Ten systém tedy hodnocení, na základě něho jsou lidé buď to odměňováni či trestáni. A tady v podstatě hovoříme v každém případě o údajích, které rozhodně tu osobní sféru života ohrožují. Takže první otázka se vztahuje k tomu, co jsem říkal, zdali tedy jde tomu nějak zabránit. Za druhé, Google, Microsoft, WhatsApp a jak se to všechno jmenuje, ty pře, ti přece schromažďují neuvěřitelně velké množství údajů a Microsoft v podstatě si vyhrazuje právo schromažďovat neuvěřitelné množství údajů o vás ve chvíli, kdy používáte Windows a Android nedělá nic jiného. Tady existuje taková šedá zóna, protože tady vlastně stát nemůže zasahovat a já se ptám, zdali my jako zákonodárci to můžeme nějak pozměnit. A třetí bod, kde opravdu nic nemůžeme eh, dělat, tak tady je to činnost těch zahraničních eh, spravodajských služeb. Eh, a můžu pouze citovat opět bývalého kancléře, který říkal, odposlechy mezi přáteli nejsou prostě vůbec žádnou alternativou. Děkuji, pan Albrecht. Také bych se rád zaměřil na to, jakým způsobem se regulovat zpravodajské služby v Evropské unii, protože jak jistě víme, tak ve článku 4 odstavec 2 či 3 smlouvy, teď nevím přesně ve kterém odstavci, národní bezpečnost má výjimku z rozsahu působnosti smlouvy. A nyní, vy hodnotíte situaci v oblasti jaksi kontroly a regulací nařízení pro spravodajské služby a vy vlastně docházíte k závěru, že ta kontrola je opravdu velmi odlišná a že je nedostatečná. Takže ta otázka je následující. Pokud bychom to chtěli změnit, tak musíme zajistit nějaké evropské standardy na kontrolu a konkrétní tedy záruky a pojistky a Chci se zeptat, zdali tedy tady vnímáte nějaký manévrovací prostor, jakým způsobem toho dosáhnout i ve světle toho, že zpravodajské služby spolupracují na neformální bázi a to velmi zásadně. A pokud byste tedy chtěli vyhodnotit i tu otázku konceptuální, to znamená, co z konceptuálního hlediska znamená národní bezpečnost, tak chci vědět, zda tady hovoříme o konvergenci, o roztříštěnosti, rozdílnosti i v souvislosti s ochranou hranic, co tedy můžeme, co tedy můžeme tady podniknout, čeho chceme dosáhnout i z perspektivy tedy národní eh, bezpečnosti. Děkuji. Pan Utheimer, prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za vaši otázku. A teď pouze, abych ušetřil čas, tak bych rád nejdříve odpověděl na to poslední a potom se vrátím k té otázce pana Koeja. Evropský parlament nás poprosil, abychom se podívali na národní legislativu. A to je také součástí výsledků naší zprávy, kterou jsme zveřejnili. To znamená, jsme se, my jsme se podívali na tu situaci a na ten vývoj od roku 2015 až do dnešního dne. Co se tady odehrálo na evropské úrovni? E, tato zpráva nezachází příště do podrobností, to znamená, jaká, jakým obenzením čelí e, pravomoce EU. Ale na to, co jsme se podívali, byla jedna z těch těch eh, záležitostí, o které hovořili naši eh, naši protižci na národní úrovni. To znamená, jaká je definice národní Eh, bezpečnosti. My jsme navštívili více jak sedm členských států a ta definice v podstatě toho, co je vnímáno jako národní bezpečnost, byla v podstatě velmi odlišná. To znamená, že eh, ve chvíli, kdy jste součástí, nebo je, to vnímáno jako součást rámce národní bezpečnosti, tak je to v pořádku. Ale problém je, Problémem je, když ty, ty zákony nejsou řádně definovány. A ve chvíli, když se na to podíváte z evropské perspektivy, tak tady jsme opět stáli na začátku. To znamená, bohužel, máme tady příliš málo zvykového práva, příliš málo judikatury v souvislosti s tím, kde jsou ty hranice. A právě proto jsme se také rozhodli se této záležitosti věnovat. I z toho důvodu, abychom se vynasnažili v podstatě o definici, definici té národní bezpečnosti. Co to tedy je, jak je to vnímáno? A možná, že se teď vrátím k té otázce související s nedostatkem jasnosti. To si myslím, že je přesně to, co vedlo tedy poté k té otázce národní bezpečnosti. To je rozhodně koncept, který by bylo třeba daleko jasněji definovat. Tady ta hlavní výzva, které čelíme na národní úrovni, je v podstatě opravdu velmi obecný nedostatek jasnosti v této oblasti. A jak jsem již říkal, některé členské státy v podstatě reformovaly svou legislativu proto, aby tento problém vyřešili. To znamená, vnímáme, že ty snahy se ubírají správným směrem. To znamená, je třeba rozvíjet legislativu národní bezpečnosti, která bude zcela jasně vysvětlovat ty techniky a technologie, které poukáží na to, jaké, o jakých pravomacích tady hovoříme. Tímto se tato legislativa posíla, posílí a i díky tomu můžete zajistit vyšší soulad. Pokud dobře vím, tak my samozřejmě se chceme odkazovat na soudní rozsudky, bohužel, ale těch rozsudku je příliš málo. I co se týče tedy toho obyčejového práva, to, na co se ptal pan López Aguilar, je třeba se tedy podívat na tu judikaturu, která souvisí s národní bezpečností, ale ta, ta judikatura těch rozsudků je opravdu velmi, velmi e, málo. A to jsem už zmiňoval i na začátku. Problém spočívá v tom, že tady vlastně je velmi málo případů, které se dostanou až před soudce. A otázka pana Koeja, co se týče tedy interferencí a, a, a a možnosti provádění tedy té legislativy na úrovni EU. My se snažíme samozřejmě tady e, proskomávat ty případy interferencí. A tady se hlavně odkazuje na úmluvu o lidských právech, tak abychom k tomu mohli vlastně přistoupit tak, že budeme opravdu využívat ten pojem interference. Interference jako takové. Nicméně zároveň jsem ale o tom to hovořil také v rámci jiné platformy dnes ráno. Tak aplikace v podstatě těch práv na ochranu eh, osobních údajů a na ochranu základních práv jsou velmi, velmi podobná, protože tady v tuto chvíli hovoříme o schromážděných eh, údajech, to znamená údajích, to znamená, to už je za eh, vlastně začátek té interference. Tady samozřejmě nechceme se nějakým způsobem potýkat či vytvářet interference právě s nařízením o ochraně osobních údajů. To v žádném případě přesně to nechceme. A poté jste se ptal, zdali těch pět členských států, které mají tu legislativu, která se týká dohledu nad odposlechem, tak to, o, čo, o, co jsme, o co jsme se snažili v té zprávě z roku 2015 a v té zprávě, kterou máte v tuto chvíli před sebou, je to, že vlastně ten, e, ten pojem mass surveillance je něco, co je neadekvátní v tomto kontextu. Je to v podstatě pojem, který v podstatě ne úplně e, řádně popisuje to, co vlastně dělají příslušné agentury, které sformažďují osobní údaje. To znamená, máme tady některé, eh, některé údaje, máme tady třeba i ten eh, graf a my jsme i v souvislosti s tím s tou nizozemskou legislativou se v rámci toho grafu snažili ukázat, jakým způsobem jsou tato, tyto údaje schromažďovány. To znamená, tady je těch pět pět států, které schromažďují údaje a zároveň se nepodílejí na tom, čemu my říkáme mass surveillance. Takže co se týče tady eh, vlastně tě, té činnosti a aktivity eh, soukromých aktérů a soukromých firm, Pane Buchnene, ano, to je otázka, které jsme se nevěnovali v naší eh, zprávě, protože je to něco, co by vyžadovalo samozřejmě oddělenou, nezávislou, samostatnou studii. Takže eh, to schromažďování údajů z našich eh, přístrojů, které používáme, to je rozhodně téma, které by bylo velmi, velmi zajímavé zpracovat i z úhlu pohledu vlastně veřejných eh, úřadů. Tady co lze tedy regulovat na evropské úrovni. A Aha, vy se ještě zmiňoval to od, ty odposlechy. My jsme se teď eh, na to nezaměřili. Samozřejmě eh, vím, že to v tu svou chvíli vyprovokovalo opravdu eh, velký nesouhlas, ale nezaměřili jsme se na to konkrétně. Když se podíváte v podstatě na, to, na ten dohled či kontrolu v podstatě té eh, cizí, cizí komunikace, tak vlastně zjistíte, k, či, k jakému pokroku došlo a jakým způsobem to, tento dohled tady vykonávají samostatné a nezávislé orgány. Vy jste se ptal, pane Albrechte, jak tedy toto vykonávat na evropské úrovni. Takže na závěr bych řekl, když se podíváme tedy na to, k čemu už došlo, jakým způsobem se to vyvinulo i v rámci tedy té Unie bezpečnosti, tak to jde hodně tím směrem, jak to naznačoval pan Coelho. To znamená, to je přesně to, co já si také myslím, že Evropská unie by mohla udělat něco pro to, aby zajistila, že všechny ty nové politiky, které jsou předkládány a jejich cílem je opravdu posílená spolupráce mezi různými službami, která si žádá jaksi posílenou výměnu informací, tak všechna tato legislativa by zároveň měla jít ruku v ruce s efektivním eh, nástrojem dohledu. Děkuji. Děkuji, děkuji vám za vaši prezentaci, za vaše odpovědi. A nyní postupme dál k druhé studii. Prezentace studie stola o dosažení eh, svrchovaného samostatného průmyslu odvětví IKT v Evropě, tedy nezávislosti a důvěryhodnosti eh, tohoto odvětví a já vám dám nyní slovo. A my všichni nyní nasloucháme vaší prezentaci. Thank you, chair. And thank... Děkuji. Děkuji za to, že jste se dnes nám připojili. topic for Europe. Velice důležité téma pro Evropu. Uvidíme, jestli to funguje. Ano, funguje. Je to zásadní. Protože pokud chceme mít důvěru občanů v digitální služby, to je zásadní pro um, budování zdravé evropské společnosti a digitálního vnitřního trhu. Tato důvěryhodnost závisí na dvou prvcích. Jednak, abychom měli nástroji, nástroje, které povedou k větší důvěře na evropské úrovni a dále, abychom byli schopni zajistit základní eh, právo na soukromí a ochranu dat. Za tímto účelem jsme vypracovali tuto studii STOA, nad, s následujícími cíly. Za prvé, popsat ten ekosystém eh, evropský eh, datové bezpečnosti a výzvy, kterým Evropa čelí z hlediska eh, kybervýzev a dalších problémů ve, ve srovnání s dalšími relevantními oblastmi světa. Je důležité zvážit stávající politiky v Evropské unie a poučit se z návrhů a z dalších politik. Samozřejmě definitivní cíl a to prezentovat ty jednotlivé varianty evropským eh, eh, politikům. Takže struktura byla následující. Stručný popis hrozeb. Za druhé, analyzovali jsme ekosystém kyber eh, bezpečnosti z hlediska poptávky a nabídky, trhu a veřejných orgánů, které jsou do toho zapojeny. Za třetí, popsali jsme eh, systémy na ochranu dat v Evropě a za další eh, eh, různé politické varianty. Takže pokud začneme těmi hlavními rozbami, které jimž Evropa čelí, tak jednak kyberterorismus, kyberšpionáž, aktivismus. Některé z nich jsou podporovány i zahraničními vládami, stojí za nimi politické zájmy, politické cíle. A i ty nejmocnější instituce, organizace v Evropě byly ohroženy v určitou dobu těmito uh, hrozbami. A Nejvliv, nejvíce ovlivněné efekt, eh, sektory jsou finanční, eh, vládní. Uvedeme některé příklady. V roce 2015 došlo k útoku na ukrajinskou eh, síť energetickou. Byl to vlastně nejúspěšnější síť na infrastrukturu tohoto druhu. 230 tisíc lidí se ocitlo bez elektrické energie na více než 36 hodin. Je také zajímavé vidět, kdo jde po kom, to znamená, kdo útočí na které státy. Na základě těchto informací vidíme, že od druhé části 2016 vidíme, že je tu velice důležitý, eh, důležité útoky z ruských IP adres na Spojené státy a Nizozemsko, Pravděpodobně to souviselo, s volebními procesy v těchto zemích. Už jste viděli, jak důležité to může být pro evropské státy. Je tu pár důležitých technologií v internetovém systému. První je IoT, internet věcí a e, dále kyberfyzické systémy. Pokud jde o IoT, tak e, to zahrnuje podstatě eh, různá zařízení, jako jsou mobilní telefony, automobily, eh, vybavení domácností. A eh, řada z těchto zařízení, které jejich počet poroste od 2,9 miliard na 21 miliard v roce 2020. A bezpečnost je tady velkým ohledem, protože tato zařízení nejsou nastavena tak aby eh, brala v potaz bezpečnost. Takže to bude skutečný problém v nadcházejících letech. Například počet mobilních aplikací obsahujících uh, ransomware byl několikrát vyšší, uh, osmkrát vyšší než v roce 2015. Dále ty takzvané kyberfyzické systémy používají technologie, které budou rovněž problémem celého ekosystému, protože významný podíl kritické infrastruktury, možná většina infraské, eh, kritické infrastruktury závisí na těchto systémech. A je tu nárůst útoku na tento systém, který eh, vlastně dosáhl míry až 50% v různých zemích. V důsledku těchto hrozeb očekávaný náklad na společnost má narůst na 6 trilionů dolarů v roce 2021. Oproti 400 miliardám dnes. To je obrovské navýšení. Dále musíme analyzovat tento ekosystém v Evropě. Analyzovali jsme, jak to vypadá ze stranou poptávky, od občanů a firem. No a e, konstatovali jsme, že vnímání těchto e, rizik, těchto hrozeb je poměrně nízké, to povědomí. 50% občanů se má pocit, že není příliš dobře informováno nebo vůbec není informováno o tomto problému. A lidé z uh, jižní a východní Evropy jsou, se pravděpodobně méně znepokojují tímto, eh, tímto tématem. A asi třetina firm v Evropě má formální politiky v oblasti bezpečnosti IKT, to je také poměrně nízké číslo, je to poměrně nízké, samozřejmě závisí to na eh, zemi a na sektoru. Takže mnoho z malých firm nemá prostě žádnou samostatnou politiku eh, bezpečnosti IKT. Pokud jde o trh, tak trh je obrovský, očekává se, že v roce 2020 překročí 100 miliard dolarů, v Evropě v roce 2018 to bude zhruba 20, 25 miliard dolarů a e, trh roste zhruba o 10% ročně. Ale co vidíme v Evropě? Vidíme, že je to velice fragmentární trh. asi třetina trhu, 30% je eh, ošetřována 15 největšími poskytovateli. Takže je to skutečně fragmentární trh. A je zajímavé, první věc, která je tady velice zajímavá, je, že zastoupení Evropy v tomto trhu je velice nízké. Použili jsme několik zdrojů a byli jsme svědky toho, že pouze 10% těch nejdůležitějších uh, kyberbezpečnostních firm je evropských oproti tedy Spojeným státům. Takže role evropského odvětví je velice, velice omezená, nízká. A eh, kromě toho Víme, že máme méně firem a jsou menší. Asi 40% firem jsou, mají méně než 10 zaměstnanců, oproti například Spojeným státům, kde jsou větší firmy, asi 10% jsou větší než 500. Ale myslím si, že co je důležitější pro Evropu, že nemáme eh, ten eh, rizikový eh, kapitál a s tím související financování na rozjezd těchto firm, ty tak, takzvané funding rounds. Vidíte, že tam máme mnohem lepší systém, který umožňuje ehm, navýšení rozsahu těchto firm, zatímco v Evropě je to pouze takzvaný seed capital, proto jsou ty firmy v Evropě, ty startupy tak malé. V důsledku toho máme tedy méně těchto kol, méně prostředků a celkový počet těchto prostředků je potom nižší než ve Spojených státech a v Izraeli. V průměru v Evropě je to je asi 5 milion krom, oproti 30 milionům v Spojených státech, kolik se získají tyto firmy. A, a v Evropě je asi milion pod úrovní, to znamená 50% dostane, eh, těch firm dostane méně než milion eur oproti spojeným státům, státům, kde je to asi 8, takže tam jsou ty eh, firmy mnohem větší. V důsledku toho ten rozdíl mezi celkovým objemem peněz v Americe a eh, v Evropě je obrovský tom období, které jsme analyzovali, 82 a 2017, tak ve Spojených státech asi 12 milionů eh, do, do, dolarů a v, v Evropě méně, takže například Izrael je země, eh, kde je toto rovněž velice důležité, důležité, investují hodně peněz do této oblasti. Za stejné období investovali 305 milionů dolarů, 60% toho, co se investovalo v celé Evropské unii. A to je jenom taková malá zemička jako Izrael. Další aspekt v Evropě je výzkumný ekosystém, obzvlášť otázka veřejného výzkumu, protože hodně, těch, eh, hodně výzkumu se investu, se v podstatě financuje tímto způsobem. Pak je tu sedmý rámcový program Horizon 2020. A tam je roz, rozsah asi 55 milionů až 110 milionů v letošním roce financování, což se nedá srovnat. Eh, když to srovnáme s britskou vládou, která, které hodně leží na srdci tato záležitost, o, investují do kyberbezpečnosti hodně a v podstatě jde o třikrát více peněz než Evropská unie. V horizontu 2020 je nový mechanismus soukromí veřejné, soukromé veřejné partnerství, kde se očekává že bude investováno mnohem více prostředků. Je to asi 100 milionů ročně a bude to financováno dalšími 300 miliony. Ale není to úplně realistické. My jsme svědky to, toho, že jsou ten soukromý příspěvek v Evropě byl velice nízký. Takže není až tak realistické očekávat e, takovou velkou změnu v nadcházejících letech. Takže dá se očekávat, že eh, tady to, že bychom mohli čekat, že tento kontraktní vztah nějaký způsobem věci změní, to asi není pravda. Další důležitá věc je, že ti hráči jsou poměrně malí, 55% eh, těch projektů je pod 7 milionů eur, měli jsme také nějaké různá interview, kde se řík, kde, z kterých vyplynulo, že by mohly existovat lepší varianty, Nevím, jestli to tak je samozřejmě, protože to je to jediný způsob, jak eh, mohou uspět. Dále je tu role veřejných orgánů. Nová směrnice NIS, která zahrnuje posílenou spolupráci mezi členskými státy, která definovala několik mechanismů takové koordinace, vytvořili skupinu pro spolupráci a síť, která má sdílet e, informace ENISA, která je e, tedy e, Evropskou agenturou, má se zhostit určité vůdčí role, ale my se i nadále domníváme, že role této agentury by se měla ještě posílit, aby se stala skutečně stálou agenturou, aby neposkytovala jenom nějaké pokyny, ale jak je eh, již v novém návrhu z doby před několika měsíci, my si myslíme, že je důležité, aby měla více pravomocí na evropské úrovni. Dále je tu ochrana dat v Evropě. To je poměrně zajímavé když analyzujeme regulační dokumenty Evropské unie za posledních 20 let, tak se zdá, že ochrana údajů je v tomto dokumentu od samého začátku. Je to velice relevantní téma z hlediska tedy politické agendy. A já si myslím, že ta první směrnice ochranu údajů je z roku 95 a návrh eh, ucelených pravidel se stal pak tím nařízením vydaným před několika měsíci a má to být eh, přijato eh, pak jednotlivými státy, myslím, že v březnu 2018. Ale myslím i, ta, i tak, že GDPR je velice dobré prostředí na ochranu občanů, ale pořád jsou to ještě velké výzvy je tu nevyřešená rovnováha mezi právem a vytvářením, právem na ochranu a vytvářením inovativních eh, nedat, takže měli bychom najít tuto rovnováhu, aby mohly vznikat inovativní služby v Evropě. Jinak Spojené státy a Čína to vytvoří sami a oni, samozřejmě nebudou podrobeny tak striktním regulacím. A pak je tu otázka osobních datových toků. Problém tkví v tom, že hodně těch osobních údajů jde do třetích zemí a my musíme definovat strategie na řešení tohoto problému. Ale většina, možná 100% relevantních poskytovatelů jako Google, Amazon a další, jsou právě ze států jako je Čína, Korea, a další nemají stejnou úroveň ochrany údajů, jako má Evropská unie. Takže je těžké nějakým způsobem prosazovat v těchto zemích naše regulace, takže tady myslím, že je velice důležitá mezera a je těžké uplatňovat toto nařízení když jde o zdroje z mimo Evropské unie. A dále bychom měli ještě definovat soubor politických variant. No a tady se to zakládá na tom, co jsme zjistili, jsou ty nejdůležitější evropské výzvy. Máme jak výzvy eh, na straně regulatorního rámce, tak i bezpečnostní, no a na nich jsme založili sady politik. A podle skupin jednak institucionální, kde posilujeme úlohu národních orgánů i unijních orgánů týkajících se kyberbezpečnosti. Doporučujeme posílit legislativu u kyberkriminality. Kyberkriminality pak máme tržní politiky, jednak požadavky týkající se kyberbezpečnosti u zadávání veřejných zakázek, normování výrobku v té oblasti a norma eh, všeobecně platná i certifikace odvětové politiky. Tam jsme zjistili, jak se liší mezi zeměmi a máme definici pěti politik, které mají eh, trend zbližování posílit. Pak chceme podpořit i vývoj produktů v oblasti kyberbezpečnosti typu open source, tedy z otevřených zdrojí, podporovat i eh, výzkum tržního zájmu a by se přiblížil zájmům trhu náš výzkum a rovněž zvýšit dostupnost pracovníků pro oblast kyberbezpečnosti. Tam máme v Evropě zatím nedostatek proškolených pracovních sil a navíc eh, politické priority, šířit osvětu, šířit ten, to poselství o nutnosti kyberochrany. Vyhodnocujeme tady pomocí váženého schématu prioritizaci těchto politik. To možná se vám ukáže být zajímavým, které politiky by měly být uh, zaváděny kde a v jakém sledu. Tedy to je vlastně vše. Závěry. Zaručit musíme občanům přístup ke službám, a nicméně v Evropě čelíme jak roztříštěnosti trhu, nedostatku finančních prostředků, zejména u firm, které rostou, evropské eh, eh, hranice a univerzální poskytování kyberbezpečnosti. Pak máme rizika, eh, která mohou přicházet zvenčí. Tam to může být zneužíváno cizími vládami k různým účelům, jak hospodářským, tak i politickým. Legislativa. Tu je třeba novelizovat jak v oblasti kyberbezpečnosti, eh, tam je směrnice příslušná, ale i na úrovni nařízení. Je však jasné, že žádné nařízení není schopno ochránit evropská eh, práva evropských občanů, pokud si s tím nějak pak neporadí konkrétní země. Máme tam jedenáct politických možností, které by mohly vést ke zlepšení statusu. Předsedající, děkuji panu Iveropastorovi a mám zde paní Gomez, která má otázku. Ano, já tady mám takový pocit, že nejdříve musím prohlásit pozdě, ale přece. Konečně jsme se probudili do skutečné reality. Příliš dlouho mnoho členských států spalo a zaspali jsme všichni. Nemáme strategii, která by vybídla evropské podnikatele, aby vyvinuli dále příslušné technologie, ale zároveň jsme připustili, že už jsme prožraní um, riziky bezpečnostními. To vidím i ve své vlastní zemi. Takže první moje otázka, máme nějaký inventář té základní infrastruktury v EU? Máme inventář toho, co je třeba chránit v první řadě? Například zda se jedná o um, elektrické sítě, případně uh, Eh, plány, územní plány jaderných elektráren, které informační zdroje budou nejzranitelnější, pokud by se tam objevilo nějaké kybernetické riziko. Pak další vlády, naši administrativy, jaké oni mají možnosti prověřovat si, obchodní vztahy s nějakými neprůhlednými čínskými či jinými firmami, které se tváří, že nám nabízejí IKT, no ale v podstatě mohou být například agenturami špionážními. Nikdo se o to ani nepokouší a já si troufám říct, že mnoho našich vlád si ani není vědomo rizik, do kterých se pouštějí. Oni tady e, do sebe pustí agenturu, o které nic nevíme. Vezměte si Portugalsko, mou zemi tam zmizely miliardy do daňových rájů a bylo zjištěno, že se jedná zdánlivě o odborníky na kyberbezpečnost. Možná se jedná o zločince, ale nikomu na tom nezáleží to zjistit. Já jsem byla v rámci delegace Libe v Japonsku a tam jsme zjistili, že GDPR je jediným plošným standardem, jedinou normou. A v samotném Japonsku jsou firmy, které nejsou, které jsou ochotny zavádět ehm, tento systém, aby mohli zůstat přítomny na evropském trhu. Takže my máme páku šířit nějaký systém, který si u nás zavedeme i v Americe, v Japonsku a tak dále. E, nesmíme připustit, například vezměte si Sony a Hitachi, systém, kde je vše dovoleno. Takže konkrétní otázka, jsme ochotni využít vlastní páky, případně argumentovat přístupem na evropský trh ze strany podnikatelů z celého světa pod podmínkami, bezpečnosti a ochrany proti kyberútoku, to přece je odvážný krok, žádá to iniciativu. Já jsem vděčná za vaše expoze, ale těch otázek je tam celá řada. Thank you, uh, Mrs. Děkuji, paní Gomez. Máte slovo. Zkuste nám odpovědět stručně. Já budu velice stručný, paní předsedající, a rovněž děkuji za tu otázku. Uh, No, je to pravda, že tam je celá řada národních zájmů, které se hrávají úlohu svou vlastní. A právě my plédujeme za celoevropský přístup. Já se domnívám, že téma kyberobrany a ochrany souvisí i s vojenskou obranou obrany schopnosti a ochranou a to je bohužel domena členských států, které z ní nechtějí ustoupit, nechtějí předávat pravomoci na komunitární úroveň, ale mám pár odpovědí. Ano, v nové směrnici je inventář kritických infrastrukturních uh, Hm, prvku. Co se týče smluv, tam inventář ani seznam nemáme, ale my navrhujeme v rámci reform politických je, aby se za prvé zjistilo, v čem spočívají politiky zadávání veřejných zakázek v jednotlivých evropských státech. Ono je to důležité i z toho důvodu, zda e, mohou firmy soutěžit v různých evropských zemích, anebo zda pouze v té zemi, kde to znají. Tedy zda firmy, která, které mají řešení nosná, je mohou nabízet více rozemím zároveň. A pak máme i návrh politiky nastavit evropskou úroveň kyberbezpečnosti, která bude blízka právě tomu GDPR. To by byl takový, taková evropská značka kvality která by lidem dávala záruku, že ta firma alespoň něco naplnila. A to by možná rovněž mohlo být eh, atraktivní pro cizí firmy, které tady chtějí prodávat kvalitní výrobky. Rovněž se snažíme standardizovat i postupy plnění eh, požadavků v oblasti kyberbezpečnosti a některé státy hm, ani nemají seznam takových konkrétních požadavků a my přicházíme s návrhem, aby existovalo něco takového evropského. A ENISA, ta by měla sehrávat důležitou úlohu právě při sjednocování evropských pravidel pro kyberbezpečnost. Thank you. Thank you very much for the presentation. Děkuji vám za tuto prezentaci, za eh, veškeré odpovědi, pane Ribero Pastore. A pokročme dál další bod pořadu jednání. Tady hovoříme o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci majetku. Tady dávám slovo zpravodajce, paní Griesbeck, aby prezentovala a rozebrala rovněž ty pozměňovací návrhy. Není jich málo. A posléze samozřejmě dám slovo i ostatním Tedy, paní Grisbeck, máte slovo. Merci. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji za to, že mi dáváte slovo, drazí kolegové. Asi před měsícem jsem představila návrh zprávy, tedy o návrhu komise k nařízení týkající se vzájemného uznávání eh, rozhodnutí o eh, konfiskacích a zmrazování. Eh, datum 27. října je lhůtou pro předkládání pozměňovací návrhu a, a máme zhruba několik set pozměňovacích návrhů a e, tento návrh, který je e, předmětem konsenzu, který je velice důležitý, a také proto, že se jedná o text, který je klíčový v boji proti financování terorismu a proti financování organizované trestné činnosti v Evropě. Takže je těžké samozřejmě hovořit o těch 210 pozměňovacích návrzích, ale já tady uvedu několik uh, takových poznámek k těmto pozměňovacích návrhů. Za první pohled by se dalo říci, říkám na první pohled, protože ještě budeme mít příští týden, uh, další zasedání stínových zpravodajů, v průběhu kterého budeme uh, Eh, do větší hloubky eh, se bavit o eh, hledání kompromisu. Několik druhů takových obecných postřehů, takže za prvé je tu série pozměňovacích návrhů, které se snaží zlepšit rychlost, účinnost těch procesů uznávání rozhodnutí z rozmrazování a konfiskace, zajištění a konfiskace výnosů stresné činnosti, pozměňovací návrhy, které zúrazňují nutnost spolupráce mezi Eh, úřady při výměně informací. A samozřejmě, že podporuji tento přístup a všechny pozměňovací návrhy, které jdou tímto směrem, to je nezbytné, protože my potřebujeme nástroj, který bude eh, vysoce funkční, konkrétní, rychlý, účinný, aby příslušné orgány úřady, eh, justiční orgány, které jednají v terénu, mohly jednat rychle. když se ocitnou eh, tváří tvář určitým prostředkům, které eh, pochází z trestné činnosti. Takže první série eh, postřehu je toto, da, druhá série pozměňovacích návrhů, které pochází v podstatě od všech skupin kolegů, a které se týkají základních práv a zapracování té eh, klauzule neuznávání, eh, nevý, nevykonání tedy rozhodnutí, eh, když budou tedy založeny na nerespektování základních práv. Takže tato vazba je něco, co je jasné, co, co hájíme v parlamentu už několik let. Um, tady jsem ráda, že tyto pozměňovací návrhy kolegů nám pomáhají eh, načrtnout eh, tento obrázek. Třetí postřeh. Je to také série pozměňovacích návrhů týkajících se rozsahu působnosti, kde se návrhuje rozšíření rozsahu působnosti v oblastech jak civilních, správních, fiskálních. Je to otázka, která je nesmírně důležitá, která je více strukturálního charakteru, ale která je také více delikátní. A musíme eh, o ní společně debatovat, abychom našli nějaký společný modus vivendi, který by byl ucelený ve vztahu k tomuto návrhu. A pak eh, můžeme znovu v průběhu toho jednání hovořit o problematice konfiskace, preventivní konfiskace, to znamená bez závislosti na rozhodnutí justice, bez uh, odsouzení. Čtvrtý postřeh a čtvrtá série pozměňovacích návrhů je důležité na evropské úrovni také podporovat řízení, které bude optimální eh, ve vztahu k těm zajištěným a konfiskovaným hm, eh, objektům nebo prostředkům. A Tady jde o to, aby šlo, docházelo k eh, nějakému jejich znovu využití za sociál, eh, k sociálním účelům nebo očkodnění rodin, obětí nebo firem, které se staly obětí eh, organizovaného zločinu nebo teroristických útoků nebo nějakého jiného využití těchto fondů boji proti této kriminalitě. Takže je tady hodně pozměňovacích návrhů, které jdou i tímto směrem a myslím, že je velice důležité s nimi pracovat. A jenom tak eh, připomínám, eh, že 98% a něco, skoro 100% těch eh, výnosů a trestné činnosti není nikdy konfiskováno a zůstanou v rukou zločinců. Takže tady máme evidentně určitý manevrovací prostor, mm, který není zanedbatelný. Čili tolik kolegové obecné úvahy k těmto 210 pozněvacích návrhů, těch, tyto eh, postřehy. A já, jsem, eh, já vám naslouchám, jsem vám k dispozici, abychom se zamysleli nad eh, těmi body, které za to stojí, tam, kde budeme mít nějaké dotazy a také k obsahu pozměňovacích návrhů. Jenom připomínám, že Eh, tedy význam tohoto nového nástroje, který je, eh, představuje určitý arsenál eh, boje proti terorismu a organizované zločinu. A doufám, že budeme i nadále odvádět dobrou, kvalitní práci. Děkuji. Děkuji, paní Griesbeck. A teď vidím, že tu jsou skoro všichni stínoví zpravodajové, tak jim předávám slovo pan prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně ve světle té analýzy a návrhu paní zpravodajky jsem si samozřejmě přečetl ty návrhy a s uspokojením mohu říci, že tady v tuto chvíli existuje poměrně obšírný soulad. Co se týče obsahu těch pozměňovacích návrhů jako takových, tak já si myslím, že tady ty konfiskované statky musí být samozřejmě řádně zpravovány. To samozřejmě takovým způsobem, aby to bylo ku prospěchu eh, sociálního, stejně jako ekonomického sektoru, stejně tak jako právě těch sociálních prstev, které jsou nejvíce zasaženy. Měli bychom tedy tady přijmout ten Eh, systém, který mimo jiné také funguje eh, v Itálii. To znamená, tady ta konfiskace musí vycházet opravdu z právních eh, pravidel. To znamená, že konfiskovaný majetek musí být využit ku prospěchu společenství a občanské společnosti. 253 a ten druhý můj pozměňovací návrh stejně jako 99, 100, 101, 200 a 51, které se týkají vlastně eh, úvodního ustanovení 32 a které se týkají hlavně tedy těch eh, toho konfiskovaného majetku. Tak tady si myslím, že jde o návrhy, které si myslím by měly získat podporu vás všech, protože si myslím, že tady by mohly to že tady to naše chování by mohlo vyslat celá jasný signál o solidaritě. To znamená, mohlo by jít o určitou kon, kompenzaci, kompenzaci eh, rodin eh, státních úředníků, policistů, kteří se stali v podstatě obětí těchto útoků eh, či lidí, kteří kvůli těmto útokům zůstali do konce života v, invalidi, invaliditě. To znamená, že to je vše součástí našeho boje proti terorismu a organizovanému zločinu a proto já navrhuji, aby konfaskovaný majetek byl převeden do evropského rozpočtu a odtud, aby to byly prostředky, které budou podporovat iniciativy týkající se boje proti terorismu. Tak, eh, co se týče článku 3 prvního odstavce, tak tady hovoříme v podstatě o nelegálním eh, obchodování s odpady a dalšími. V těchto případech ve chvíli, kdy hovoříme tedy o doplňkových trestných činech, tak to jsou věci, které opět spadají pod eh, zajištění a konfiskaci. Poté mm, pozměňací návrh 245. Pokud bychom tady hovořili o množství, můžete tak tady potřebujeme opravdu zase přesně určit, komu ty peníze poplynou. Zdali tedy tomu státu, eh, při, ve kterém došlo k tomu trestnému činu, anebo státu, ze kterého ta eh, organizace pochází. Takže poté 244. Já opravdu děkuji panu Bosovi a ostatním, kteří předložili své pozměňovací návrhy. Takže 82, 89, 92, 102 a 261. Tady to jsou opět pozměňovací návrhy, které podporují Eh, eh, paní zpravodajku, co se týče tedy opět toho ehm, evropského zatykače. Jde tady o vzájemné uznávání rozsudků v oblasti trestní. To si myslím, že by měl být také model spolupráce do budoucnosti. Děkuji, děkuji zpravodajce za to, že nám je k dispozici a jsem si jistý, že ta práce bude opravdu velmi plodná a že budeme nadále velmi dobře spolupracovat. Děkuji, pan Pala, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych velmi rád poděkoval paní Grisbeck a samozřejmě všem ostatním stínovým zpravodajům, kteří velmi dobře spolupracovali. Jsem si jistý, že eh, dojdeme k velmi dobrému kompromisnímu znění textu. Eh, co se týče těch připomínek, tady se soustředíme na množství tedy e, zajištěného a konfiskovaného majetku, tady musíme samozřejmě e, dojít k nějakému fungujícímu systému přerozdělování mezi oběma státy. To znamená, v rámci rozsahu působnosti této směrnice, která se omezuje opravdu na ty právní postupy, článek 82.1a, tak tady ještě v této souvislosti určitě s paní Krýsbek povedeme velmi dlouhé dlouhá jednání, která začnou eh, příští eh, týden. Eh, co se týče tedy zmrazení těch ehm, rozsudků a rozkozů, tak tady musíme zcela jasně v podstatě rozlišovat mezi těmi právními základy, které jsou povinné a které jsou dobrovolné, třeba jako evropský zatykač. A to je, proč to tady rozděluji do dvou částí. Je velmi důležité, aby tady fungoval princip vzájemného uznávání na evropské úrovni. Prioritou pro naši skupinu je to, aby byla chráněna základní lidská práva, aby byla respektována. A proto já jsem se hodně zaměřil právě na ty pojistky pro eh, zainteresované Eh, strany. Samozřejmě tady byly zmíněny některé pozměňovací návrhy a doufám, že i ty přispějí k tomu, že boj s terorismem a organizovaným zločinem bude co nejefektivnější. A paní Makovej, prosím. Děkuji. Drahá Natálie, drazí kolegové. Já, eh, mě nesmírně těší, že konečně budeme mít eh, nařízení které bude přímo platit v členských státech a jehož prostřednictvím národní příkazy eh, konfiskace či zajištění budou moci být eh, okamžitě eh, realizovány v členských státech, čili půjde o v podstatě vzájemné uznávání nebo vzájemné provádění těchto příkazů. Jistě, že tu máme různé pozměňovací návrhy podle eh, různých zájmů, ale já eh, si myslím, že ty, které jsou eh, zásadní, je například uplatnění těchto případů ve všech případů zabavení, konfiskace, nejenom klasického charakteru, trestního charakteru, ale také těch, které, ke kterým může docházet mimo rámec obvinění eh, v, v rámci třeba občanského řízení a jiných případů. Takže tím opravdu pokryjeme všechny, všechny možnosti, všechny oblasti, eh, kdy zajištění a konfiskace jsou nezbytné právě pro znovu získání eh, uscizených prostředků prostřednictvím různých způsobů, ať už je to korupce, korupce praní špinavých peněz, eh, podvody, eh, nebo ať už jde o jakoukoliv jinou skutkovou podstatu. Další pozměňovací návrh se týká těch velmi jasných eh, termínů a formula, formulářů, které budou standardizovány pro všechny tyto národní příkazy. Čili všechny budou vypadat stejně, budou mít stejnou podobu proto, aby eh, nedocházelo eh, k nedorozuměním, eh, prodlevám při řešení formalit a pak nějak k nějakému neuznání z jiného členského státu, který řekne, no nevyplnili jste to dobře a podobně. Takže teď budou naprosto jasné podmínky a standardizované formuláře pro všechny státy, a tak, aby policejní, justiční a jiné orgány, které provádí tyto rozkazy, v tom měly jasno. mezi motivy uznání a uplatnění těch příkazů národních, konfiskace a zajištění, tak já jsem navrhl, aby tam mezi motivy odmítnutí nebyla imunita. Pokud si někdo přeje uplatnit uh, takovýto příkaz, tak je jasné, že existují určité eh, zákonné eh, eh, normy týkající se určitých privilegií a imunity a podobně, ale ty by neplatily v tomto případě. Dále, pokud jde o práva obětí, tak je důležité, aby oběti byly odškodněny. Znám, jaký systém funguje v Itálii, kde část konfiskovaných prostředků se používá k, k sociálním cílům ve prospěch eh, obětí, například vytváření pracovních míst. A to je rovněž něco, co by mohlo, být, mohlo platit i zde, když se zajistí nějaké eh, prostředky. A takže stručně řečeno, toto jsou pozměňovací návrhy, které jsem předložila, jich víc, budeme se o nich nadále bavit na dalších zasedáních v nadcházejících dnech a týdnech. Děkuji, paní Spinelli. Grazie, prezidente. Io ringrazio. Děkuji, děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda poděkovala Natalí Grisbych za opravdu fantastickou zprávu. Já bych ráda poděkovala za poz, poděkovala za ty návrhy týkající se post procedurálních záruk a pojistek a také tedy vše, co se týká toho zajištěného a konfiskovaného majetku, což je velmi důležité hlavně pro kompenzaci obětí a také firem, které spadly do rukou organizovaných zločinců. Já si myslím, že my tady opravdu potřebujeme lepší odolnost vůči organizovanému zločinu. Eh, v Itálii se nám podařilo ukázat, jak je to důležité právě pro demokracii. A tady jsme, opravdu se nám podařilo tedy pokrýt celé naše území eh, rukou práva, to znamená eh, mafie, rangeta a různé nové formy organizovaného zločinu které, kterým se třeba ještě mafie neříká, ale v podstatě provozují podobné aktivity, tak to jsou všechno aktéři, kterým musíme ukázat, že nejsou neporažitelní. Já si myslím, že jedna třicítka je velmi důležitá, což je um, pozměňovací návrh samotné Natálii. Co se týče v podstatě to, těch příkazů zajištění a konfiskace a jejich a výkonu či nevýkonu, tak tady je třeba si uvědomit, že to není kompatibilní s povinnostmi příslušných členských států podle článku 6 smlouvy o Evropské unii. Já jsem předložila sama pozměňovací návrhy, které mají zajistit právě tedy ty právní záruky a ochranu základních práv právě v těch případech, kde vzájemné uznávání příkazů pro zajištění a konfiskace nevychází nebo nezakládá se na soudním rozsudku a jde o preventivní zajištění a konfiskaci. A Myslím si, že tady máme spoustu důležitých aspektů také pro informaci těch zúčastněných stran. Pan Koral, prosím. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já bych také rád poděkoval paní zpravodajce za skvělou, skvělou práci a za to, že opravdu se jí podařilo dosáhnout dohody. Co se týče toho, nejdůležitějšího zastřešujícího cíle, tak tím je samozřejmě podkopat eh, fungování organizovaného zločinu, konfiskovat jejich aktiva. A to jsme se snažili v našem návrhu zdůraznit tak, aby v podstatě to uznávání příkazů pro zajištění a konfiskací probíhalo co nejrychleji, protože to si myslíme, že je ten nejefektivnější způsob, jak bojovat proti organizovanému zločinu. A zároveň musíme udělat všechno pro to, aby všechny příkazy k zajištění a konfiskaci vedly, tak, které by měly tedy vést k odsouzení, aby to byly příkazy, u níž dojde k výkonu, které budou prosazeny. Je zcela jasné, že tyto příkazy budou vydávat národní soudy, které se samozřejmě drží těch trestních postupů. Musí to být samozřejmě příkazy, které vydávají kompetentní soudy v trestních záležitostech. To znamená, že to je něco, co, na co se Itálie hodně zaměřila právě jako na nástroj boje proti agresivnímu organizovanému zločinu. A italské úřady tento nástroj používají ve chvíli, kdy se snaží opravdu takto konat proti organizovanému zločinu a snaží se útočit na ta nejslabší místa, kde to nejvíce tyto organizace bolí. Ehm, organizované zločinné skupiny už fungují v podstatě nadnárodně. To znamená, že používají v podstatě Eh, aktiva, eh, která mají i z jiných eh, států. To znamená, nikdo není ušetřen. Je to opravdu přeshraniční nadnárodní činnost. To znamená, pokud se chopíme tohoto přístupu a budeme takto postupu, tak si myslím, že se nám podaří tyto organizace zastavit tak, aby neměly negativní dopad na jednotlivé členské státy. A já bych byl velmi rád, aby zpravodajka i nadále tedy spolupracovala, tak abychom mohli co nejdříve začít interinstitucionální vyjednávání, tak aby co, abychom co nejdříve byli schopni tuto, toto důležité nařízení prosadit. A paní Grispek, pokud chce k tomu něco dodat. Merci, uh, merci Děkuji. Děkuji všem kolegům, stínovým zpravodajům za pozměňovací návrhy, za příspěvky k této rozpravě dnešního odpoledne, za všechny vaše podněty, poznámky, s tím, že samozřejmě my je rozpracujeme do, větších podrobností. Nebudu se teď vracet ke všemu, co tu bylo řečeno. A e, já jsem si aktivně dělala poznámky, ale ta celková myšlenka je e, o tom, že všichni souhlasí, že chceme mít tu určitou politickou vůli silnou, pokud jde e, o systém kompenzace obětí, myšlenky využití, jak to tady zdůraznil také Eh, náš kolega, eh, kdy eh, samozřejmě o tom se musí, ještě musíme vést nějakou debatu, abychom měli určitý systém pro, pro Europol, určitého získávání prostředků, je to zajímavé, ale musíme to rozpracovat do podrobností. Dále, otázka motivu zamítnutí těch osob takzvaných privilegovaných nebo lidí požívajících určitou imunitu. Samozřejmě, že to to eh, také zmíníme. A eh, dále, opravdu jsem si udělala hodně poznámek tady, které budou eh, dále předmětem debaty v úterý a které svým způsobem dávají celý jako širší smysl tomuto textu. Jde o obranu demokracie, evropské demokracie, s různými systémy e, boje s těmi mafiozními systémy, které neuznávají hranic a které nás prostě nutí, které požadují na evropské úrovni, aby došlo e, k aby e, tu byla skutečná účinnost z hlediska nástrojů, které bychom mohli mít, abychom mohli ještě lépe, ještě více sledovat ty pronásledovat eh, zločince a bojovat proti kriminálním aktivitám, které jim jsou vlastní. Děkuji eh, všem kolegům a kolegyním. Eh, souhlasím s, kolegem, s kolegou Korao, že pokud máme postupovat rychle, a abychom zároveň byli účinní, tak to musí samozřejmě probíhat v duchu dobré spolupráce, diskuze mezi instituční i s radou. No, e, takže to bylo e, tak e, trochu na přeskáčku, ale samozřejmě jde hlavně o, o ochranu obětí a principu evropské demokracie. Děkuji. Děkuji paní Grispek, děkuji kolegům všem za spolupráci. A okamžitě přecházíme k dalšímu bodu pořadu jednání. To je prezentace Evropské komise k sedmi doplňujícím dohodám mezi Evropským společenstvím a Antiguou, Barbudou, eh, Bahamské společenství, svatý Krištof a Nevis, Mauricijskou republikou a Seychelskou republikou. Tedy legislativní postup bude stálý a budou se zvažovat pouze procedurální pozměňovací návrhy. Naším zpravodajem je pan Pavel. Já nejdříve dám slovo představitelům Evropské komise, aby nás seznámili s podstatou té záležitosti a posléze dostane slovo zpravodaj, případně jiní členové výboru. Evropská komise, máte slovo. Děkuji, paní předsedající, vážení členové výboru. Tyto smlouvy pozměňují stávající dohody, které byly podepsány v roce 2009, jsou založeny na vyjednávání, eh, které začalo v roce 2014 a sestávají se tří technických částí. Za prvé změna definice eh, krátkodobého pobytu eh, z 3 až 6 měsíců na 180 dnů, což je v souladu s šengenským Eh, s šengenskou legislativou i legislativou členských států vůči třetím zemím. Rovněž to přizpůsobujeme s druhou vlnou šengenských vízových dohod, které byly novelizovány v roce 2015 a 16 a pak se tam mění slovo community či společenství na slovo unie. Týká se to jak výkladu 90 eh, dnů v jakémkoliv 180 denním období a i jiných podotázek. Jedná se o eh, výsledky vyjednávání ze 27. a 28 července. Rada pak právě nedávno v listopadu vše parafovala a zároveň vyjednáváme i podobnou dohodu s Brazílií či novelu. V podstatě už to tam doběhlo a máme dva postupy. Jeden eh, pro řádné platné pasy, druhý pro diplomatické pasy a i tam brzy dojde k podobnému postupu jako zde. Děkuji, říká paní předsedající. Nyní dostává slovo pan Pavel. Děkuji komisi za její prohlášení. Vítáme návrh komise v rámci návrhu doporučení Evropského parlamentu týkajícího se těch šesti států. Abych to neprodlužoval, tak je už nebudu po druhé vyjmenovávat. Já ve svém návrhu uh, u toho um, lehčího režimu uh, definice krátkodobého pobytu u těchto šesti zemí máme k dispozici cestování občanů i těch šesti zemí vzájemně na svém území a i tam e, jde o maximální období 90 dnů v jakémkoliv 180 denním období Bezvízový režim se týká všech kategorií osob, včetně držitelů zvláštních pasů, ale musí jít o úkol, o účel neplacených aktivit a volnočasového trávení eh, eh, času na tomto území. Jedná se o eh, vízové zjednodušení, jakmile bude dotažen do konce systém vstupu a výstupu. Vysloveně se tam zmiňuje i Rumunsko a Bulharsko, kde už máme pasivní přístup k vizovému systému. Tam je ta situace trochu odlišná a moje otázka je, nakolik budou tyto změny ovlivňovat celkovou dohodu. Děkuji, pane Pavle. Paní Verže. Já jsem se vůbec nechtěla hlásit, protože toto téma je dost technické. Jde o určitá uspůsobení, eh, kdy v podstatě v konečném důsledku máme usnadnit volný oběh našich občanů, kteří chtějí eh, eh, cestovat v některých jiných zemích. Ale já si myslím, že s tím samozřejmě není problém, ale o to nejde. Jde o to, že já jsem měla to štěstí, že jsem mohla pracovat s paní Gabriel, na těchto dohodách a systematicky jsme eh, trvali na tom, že aby tyto dohody tedy eh, nám nebyly předkládány, až když už eh, platí. A teď mě překvapilo, že dohoda z Brazílií, z Brazílií už byla uplatněna 31. října. Takže si tady trošku kladu otázku, jestli si komise netropí dále, nadále šprýmy z parlamentu. Jak vysvětlíte, že nedodržujete právo Evropského parlamentu, že eh, nejsme dotazováni předtím, než to vstoupí platnost. Mně tohle nepřijde být korektní. Paní předsedkyně, to se týká i našich zasedání koordinátorů. Tady prostě musí být oficiální protest na komisi. Paní Gabriel už to požádala, myslím, že už se to několikrát udělalo já si myslím, že by bylo dobré, kdybychom, eh, kdyby komise eh, si dříve či později tuto situaci nějakým způsobem vzala k srdci. Abychom eh, něco pak neratifikovali tak to až zpětně, jinak to nemá prostě žádný smysl. Děkuji, já budu hovořit švédsky. Máte všichni sluchátka? Výborně. My zelení přirozeně podporujeme odpuštění vízové povinnosti v celé řadě zemí, včetně těchto. Nechceme, aby mezi zeměmi existovaly nevítané a zbytečné překážky. Otevřené hranice přispívají k lepší situaci v životě nikoli pouze Evropanů, ale kdekoliv ve světě. A takto se můžeme dopracovat k té otevřené společnosti, ať už zde v Evropě, nebo i posilování kontaktu s různými světadíly. Ale nyní, jakmile odstraníme vízové požadavky vůči celé řadě těchto zemí a možná budou následovat i další, tak moje otázka zní, existuje nějaký paralelní systém, systém povolení pobytu, případně povolení ke vstupu do země. Tam se zdá, přicházíme o něco natolik, nakolik něco opačného získáváme díky odpuštění vízové povinnosti. Doufám, že se budete řídit názory parlamentu, tak jak jsme to sepsali v našem stanovisku a že se to může v návrhu komise změnit že se můžeme zbavit i těch prvků, které například řadí eh, vzdělávání pod ETRS. Protože pak ETRS eh, může případně zavést i striktnější požadavky. Pan Rado, děkuji, paní předsedkyně. Vážení zhromáždění, změna dohody týkající se bezvízového styku s těmi šesti zeměmi, to je záležitost čistě technická, která více-méně zohledňuje aktualizaci evropské legislativy tak, jak byla zavedena do praxe v roce 2013. Pokud bychom nyní chtěli něco dodatečně měnit, tak se nezohlední ty novinky, které byly zavedeny letos, ale na druhé straně my si nepřejeme, abychom se řídili zastaralým právním základem při spolupráci s třetími zeměmi. Jako stínový zpravodaj za EPP mohu říci, že víceméně souhlasím tady s tímto přístupem. Děkuji, pane Rado. Komise má i otázku, obracím se na vás. Ano, děkuji zejména za otázky z vaší strany. Tady můžeme říci eh, k Rumunsku a Bulharsku, že to ani nemusí už být problém, protože než to vstoupí v platnost, tak tam už se může stát, že v těchto dvou zemích už plně zavládne šengenský systém. Ale mohla by to být záležitost ožehává potenciálně pro Kypr, pro Chorvatsko a potenciálně by se to týkalo všech dohod o Eh, usnadnění vízového režimu, nikoli pouze těch šesti, o nichž je řeč dnes. Proto nyní se snažíme harmonizovat všechny dohody o eh, usnadnění vízového režimu, případně o bezvízovém styku a jak už řekla paní Veržie, snažíme se přizpůsobit unijní legislativě, kterou už parlament i rada schválili. A každopádně nemáme ani mandát jít dál. Jak víte, systém entry-exit a příslušné nařízení bylo schváleno teprve v pondělí. Pokud budou potřeba další pozměňovací návrhy, pramenící z přijetí této legislativy, je třeba s nimi přijít v dalším etapě, když už tato nařízení vstoupí v platnost a musí být uplatněny ke všem těmto dohodám, nikoli pouze těchto šest. Pokud je o druhou otázku, tak bych chtěla upřesnit, aby nedošlo k nedorozumění, že ty dohody z Brazílií nevstoupily v platnost. Vůbec. Informovali jsme však parlament na začátku jednání. Byl to dopis posla, zaslaný 8. Eh, eh, srpna předsedovi Libe a chceme využít této příležitosti, když to není na pořadu jednání, abychom vás informovali o vývoji vyjednávání, které nyní byly dotaženy, dokončeny. To jenom, abych eh, tedy eh, jenom zájmu implementace těch tří pozměňovacích návrhů, které eh, harmonizují vztahy s Brazílií pro zbytek té legislativy, která nyní vstoupí v platnost. Ale komise zatím ještě neschválila návrh eh, k rozhodnutí rady pro podpis a eh, postup souhlasu. A jakmile eh, přijmeme ten návrh, tak to samozřejmě zašleme parlamentu a radě a budeme po, každopádně pokračovat, potřebovat souhlas parlamentu. Děkuji. Um, Děkuji. Obracím se na spravodajku. Pan, na spravodaj, pane Pavle, rád byste něco dodal? Nikoliv. Dobrá. Děkuji vám tedy prezentace návrhu zprávy. S tím se počítá na půdě našeho výboru dne 19. a 20. února. Děkuji vám, kolegové, za spolupráci a poslední bod na našem pořadu jednání dnes. Doufám, že tady máme všechny dotyčné osoby. Je zpráva Evropské komise týkající se pokroku Bulharska a Rumunska v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřování. To navazuje na poslední zprávu, která byla zveřejněna 15. listopadu 2017 panem Williamem Klasem, ředitelem, kterému tímto dávám i slovo. Thank you very much, Madam Chairman, honorable members. Very... Děkuji. Děkuji, děkuji vám za tu možnost schrnout naší práci. Eh, výbor vlastně vyzval komisi, aby se tomuto tématu věnovala. A v tuto chvíli tedy my přicházíme s něčím, co je třeba vnímat jako aktualizaci. Eh, tady hovoříme v podstatě o desetileté práci, to znamená, že tady v tuto chvíli je třeba definovat dlouhodobější Eh, dlouhodobější strategie. To znamená, že samozřejmě chceme, aby tady došlo k jaksi k uzavření té dohody prostřednictvím opravdu klíčových eh, kroků. To znamená, že chceme, aby opravdu Bulharsko i Rumunsko splnili ty referenční hodnoty a tímto bychom mohli v podstatě celý ten mechanismus uzavřít. Nicméně tady ta doporučení samozřejmě potřebují ještě trošičku uh, dokončit. To znamená, tady je vše v souladem v souladu tedy eh, s těmi cíly a s mandátem eh, Evropské komise. Evropská komise samozřejmě i nadále provádí analýzu a velmi úzce spolupracuje s bulharskými a rumunskými úřady, stejně tak jako se zástupci občanské společnosti a s jinými členskými státy. Takže co se týče Bulharska máme tady 17 konkrétních doporučení, které byly zveřejněny v lednu tohoto roku. To znamená, na základě těchto doporučení, nebo z těch doporučení vyplývá, že došlo k zásadnímu pokroku. To znamená, že No, tady v podstatě spousta věcí, která se začala rozpracovat v roce 2016, byla dovedena eh, do konce a víme, že spousta reform bude ukončena do konce tohoto roku. Kromě toho také byla zvolena nejvyšší soudní rada, což je v podstatě velmi vítaný eh, pokrok v právě eh, v profesionalizaci soudního systému. Co se týče těch eh, soudních kvót, tak tady v podstatě byly poprvé využity ty principy, na kterých jsme se dohodli. To znamená, že i když tedy ty parlamentní kvóty byly kritizovány zástupci občanské společnosti, tak už jsou využívány. Co se týče tedy té nové rady a těch nových doporučení, tak tady hovoříme o nových jmenováních. Máme tady také soudní inspektorát, který dostal nové pravomoci. Další klíčové doporučení se týká v podstatě monitorování v vyšetřování a také samozřejmě dochází k analýze současných trestních postupů. Takže to je samozřejmě zcela zásadní pro inkluzivní legislativní proces, který musí obsahovat samozřejmě i veřejnou konzultaci. Občanská společnost eh, samozřejmě vyjádřila určité obavy a eh, my si tady uvědomujeme, že jde o určité klíčové prvky, které musí zajistit eh, udržitelnost. Co se týče boje proti korupci, tak tady v podstatě byl zaznamenán úplně nejpomalejší pokrok. Eh, tady v podstatě šlo hlavně o reformu legislativního eh, rámce, který by v podstatě eh, vytvořil a podpořil jednotný úřad pro boj proti korupci. To znamená, že tady ještě předtím, než ta instituce bude moci začít řádně fungovat, musí být jaksi dostanoveny ty základní body práce. Eh, tak dále samozřejmě tady hovoříme o nových mechanismech prosazování práva, které jsou velmi důležité právě pro vyšetřování v trestních záležitostech ve chvíli, kdy jde právě o otázky korupce. Dále klíčovým faktorem je také prevence, prevence korupce napříč eh, vládou. Tady jsme opět se zaměřili právě na ehm, výběrová řízení, zadávání tedy veřejných zakázek a e, co se týče e, dalšího důležitého bodu v oblasti boje s organizovaným zločinem, tak e, v té lednové zprávě se hovoří o tom, že došlo k pokroku v posledních deseti letech. Hovoří se zde také o tom, že instituce o kterých jsme hovořili už v roce 2012, začaly v podstatě eh, také eh, vypracovávat vlastně eh, soubor či seznam všech tedy trestních řízení, ale je pravda, že, ten, že institucionální změna by mohla celý tento pokrok této oblasti ohrožit. ohrozit. Takže hlavními závěry je to, že ačkoliv Evropská komise v tuto chvíli nemůže říci, že referenční hodnoty by byly dodrženy ve všech oblastech, tak dochází k pokroku, dochází k pokroku a Bulharsko by mělo velmi brzo být schopné vlastně všechna ta důležitá klíčová kritéria splnit. Tak a teď se dostávám k Rumunsku a opět na to nahlížíme vlastně na, z té desetileté perspektivy. Tak byla opět vydána zpráva v lednu tohoto roku a v té zprávě se také hovoří o zásadním pokroku, kterého Rumunsko dosáhlo, hlavně prostřednictvím tedy profesionalizace svých úřadů. To znamená, to vše vedlo k dobrým výsledkům právě v oblasti soudnictví a v oblasti boje proti korupci. Hovoří se tady o 12 klíčových doporučení, hovoří se tady tady o e, zodpovědnosti, kterou musí převzít e, rumunské úřady a poté se tady hovoří o pojistkách, e, které v podstatě mají zaručit jaksi provádění těch výsledků. To znamená, že tady v mnohých oblastech opravdu došlo k pokroku a e, je třeba se tedy zaměřit na jednotlivé body. Co se týče nezávislosti soudů, tak tady ta doporučení se zaměřují na dvě věci. Za prvé, je třeba zajistit opravdu silný a nezávislý systém pro jmenování hlavních e, vyšetřovatelů což je samozřejmě součást toho probíhajícího e, procesu. Eh, to znamená, že to je ještě věc, které je třeba se věnovat. To znamená, eh, žalobci a prokurátoři musí být eh, kontrol dále, co se týče nezávislosti. V tuto chvíli už byl přijat odpovídající kodex a teď je třeba pouze, jak se kontrolovat, zda dochází k jeho provádění. Co se týče té soudní reformy, tak soudní reforma tedy v tuto chvíli už vychází z mm, jasných Eh, zákonníků a kodexů dochází ke konzultacím na eh, odpovídajících eh, úrovních a můžeme říci, že i přesto, že došlo k pokroku v určitých oblastech, tak je stále ještě poměrně dost otevřených otázek, které musíme vyřešit od toho, od té lednové zprávy bylo přijato několik eh, opatření a v tuto chvíli eh, rumunský parlament vytvořil speciální výbor, který má zajistit lepší komunikaci mezi vládou a soudním systémem, od čehož si slibujeme v podstatě pokrok eh, v této oblasti ten současný proces v podstatě změny eh, v oblasti soudnictví je velkou příležitostí. Co se týče tedy té nezávislosti eh, soudů, eh, tak to, tady si všichni samozřejmě uvědomujeme, že to je jeden z klíčových bodů, který musí být splněn. Dále v lednu v podstatě od ledna tedy vznikly nové soudy, které i přesto, že museli čelit velkým eh, výzvám na začátku, v tuto chvíli už opravdu dobře fungují, co se týče integrity tak eh, tady hovoříme o preventivním eh, systému, což je nová iniciativa, která má právě zlepšit oblast zadávání veřejných zakázek. Tady už těch prv, ty první výsledky máme. A co se týče transparentnosti v práce, práci parlamentu, tak to je také klíčové téma. V této oblasti bylo také dosaženo pokroku, ale i tak v podstatě je to oblast, která, ve které ještě musí dojít eh, ke zlepšení. Co se týče korupce na nejvyšší úrovni, tak Eh, tady jsme v podstatě došli k závěru, že je třeba samozřejmě tyto případy vyšetřovat a eh, měli jsme tady tedy jedno doporučení a v rámci toho doporučení se hovoří o různých kritériích právě pro Eh, ty vyšetřovací postupy tak, aby všichni věděli přesně na jakém, či z jakého právního základu se při tomto vyšetřování vychází. A co se týče boje s korupcí na všech úrovních, tak tady máme národní antikorupční eh, strategii, ze které i tak vyplývá, že ta cesta před námi ještě poměrně dlouhá a je třeba hlavně se držet těch národních priorit. A dále poté ještě, co se týče zprávy zajištěných eh, aktiv, tak tady také k určitému pokroku došlo. To znamená, že u spousty ty doporučení došlo k pokroku. Eh, u několika doporučení musíme říct, že jsme opravdu přišli o tu historickou možnost eh, tedy to řádně včasně změnit. A otázka nezávislosti soudů eh, v podstatě u nás i doposavat vyvolává poměrně velké obavy. Nicméně je třeba zajistit opravdu řádnou spolupráci mezi státem a jeho institucemi. Je třeba se držet tady těch úspěchů z minulosti a je třeba udělat všechno pro to, aby sou, sou, oblast soudnictví byla opravdu nezávislá a pokud toho dosáhne, tak jsme si jistí, že se plní také všechna potřebná kritéria. To znamená, závěrem můžeme říci, že e, ty dvě zprávy, které už byly vydány, e, naplní nás naději a doufáme, že tedy do konce tohoto roku e, dosáhneme ještě dalšího pokroku. Děkuji. I have a, uh, a uh, four... Uh- Mám tu ještě čtyři jména na seznamu kolegů, kteří se chtějí, při, chtějí přihlásit. Makovej, pan Pradev, Ungurianu, Gomeš, paní Cipl a další. Takže paní Makové jako první, prosím. Děkuji. Je to opravdu dr- tvrdé, dr- drsné poselství, které komise tady vysílá e, Rumunsku. A teď hovořím o všech těch zprávách MCV až doteď. Komise tady upozorňuje, že existují riziko otevření některých otázek, které již byly považované za uh, uzavřené v předchozí zprávě. To upřesnil i zástupce komise. Otev, znovu otevření některých kapitol, které považováno za, byly považovány za uzavřené, to je velký krok uh, vzad. Uh, ale je to, je to zodpovídá za to eh, vláda PSD, ALDE, která pošlapává eh, v, eh, pr, práva. Oni říkají, že už že Rumunsko už nepotřebuje MCV. A jis, dokud máme MCV, dokud máme tuto, toto monitor, monitorizování a přitom politici pošlapávají doporučení, no tak jak můžeme říct, že to nepotřebujeme? kdybychom měli respektovat eh, tuto zprávu a ta doporučení eh, a ne, ignorovali je, no tak samozřejmě by eh, pak tato, tento proces monitorování skončil sám o sobě. Ale jsou tady, tato kritika soudního systému prostě představuje velký zdroj znepokojení. Určitě ještě víme, o, čel, o co jde. Jde o změny tří zákonů a to naléhavým postupem. Nevím, pro koho je naléhavý zajímavý ten postup, ale v podstatě to podrobuje eh, justici politice. Čili to jinými slovy ruší nezávislou justici. A po eh, dnech, eh, kdy se bojovalo proti korupci, kdy byly provedeny velmi slibné kroky pro konsolidaci reform a uplatnění práv padni komu padni, tak nyní politici, kteří jsou u vesla eh, a kteří jsou ve většině v parlamentu, dělají kroky zpátky. Je to tudíž rozdíl mezi institucemi a politickou vůlí. Ale teď více než kdy předtím, ta politická vůle této vlády, konkrétně PSD ALDE, je udělat krok zpátky a jim vůbec nezáleží na těch zprávách. Například jsem slyšela od zástupce eh, komise, že před týdnem, když eh, eh, byla vydána zpráva, tak byl, byl, byla žádost, aby parlament a eh, vláda požádali názor Benátské komise k některým otázkám změny zákonu. A i když to zpráva žádala minulý týden a komise tedy v této zprávě, tak dnes předseda parlamentního výboru, který se zabývá těmito změnami, pan Ordán, který je bývalý ministr, který eh, takto ze dne na den při, přijal tu, eh, tu, to, tu, eh, to na, naléhavé nařízení, tím, tak říká, že nepotřebujeme názor Benátské komise. Takže komise o to žádá Evropská komise a předseda parlamentního výboru Rumunska říká, nám se nechce. Takže jediná věc, kterou vám chci sdělit pro Rumunsko a pro Rumuny, je, že tato doporučení musí být uplatněna a nepošlapána. Právě proto, že země musí postupovat dál. Nesmíme se nechat stáhnout zpět těmi politiky. Takže kdokoliv miluje naší zemi, tak nesmí ustoupit, musí postupovat před a ne to pošlapávat, jak to dělá PSD a LD u moci. Pan Radev. Благодаря, госпожо председател. Политическа стабилност, решимост за действие и напредък по конкретните... Děkuji. Politická spravedlnost, rozhodnost a pokrok. To jsou ta základní ponaučení z této zprávy pokud se jedná o Bulharsko a ten mechanismus spolupráce a kontroly. Je obtížné si nevšimnout, že se jedná o snad nejpozitivnější zprávu a hodnocení, které vůbec v rámci MCV dosud vzniklo. Zdá se, že opravdu současná bulharská vláda stojí za to pochválit. Zároveň je třeba zdůraznit, že můžeme doufat, že se vše dotáhne do konce, že i ty oblasti, kde ještě vše naplněno nebylo, se dočkají. Já chci poděkovat komisi za důslednost. Jasná kritéria, jasná doporučení a i priority. Bylo obtížné se takto dočíst konkrétní záležitosti v těch minulých zprávách dřívější zprávy vůbec neobsahovaly neobsahovali konkrétní doporučení. Nyní máme nikoli pouze doporučení, ale i jasná kritéria, podle nichž je Bulharsko hodnoceno. A hovoří se tam o konkrétních reformách. Pokud se opravdu veškerá doporučení podaří implementovat, včetně těch z ledna letošního roku, tak snad pak už bude stačit eh, ukončit mechanismus MCV, aby se nestal neúčinným prvkem pro diskriminaci Bulharska na evropské scéně. Tam je důležité, abychom to nepřehnali a aby Bulharsko nebylo takovým nesmyslným dítětem v koutě. Navrhujeme komisi, aby nyní uplatnila vůči Bulharsku ten stejný mechanismus pro poměřování států práva, který platí pro všechny evropské země a že i tam Bulharsko obstojí, doufám. Děkuji, pan Onguria. Děkuji, paní předsedající. Tady nemusíme připomínat, že se jedná o věc, která běží už od roku 2007. Z mého pohledu to vypadá jako, že neustále opakujeme stejné rituální tance a pokud si to mohu dovolit, tak i vlastně oslavy další zprávy. Vše vypadá následovně. Jeden rok se tam vytýkají selhání v tom, jak se snad rumunské úřady chovají a pro rovnováhu se tam uvádí udržitelný markantní pokrok. V příštím roce pak máme znovu ten základní udržitelný pozoruhodný pokrok, který pro rovnováhu tam pak má i určitá selhání. No a e, v jednom roce je na tom Rumunsko lépe než Bulharsko, ve druhém roce je to opačně. Tedy já bych e, si dovolil se retoricky zeptat, jedná se o zbytečnou věc? A sám si odpovím nikoliv, protože ono jakékoliv dopady zrušení tohoto mechanismu by i tak byly záporné. Za prvé, že by se ani Rumunsko, ani Bulharsko do Schengenu nikdy nedostali. A druhý dopad, který z mého pohledu ještě vážnější, je, že jak rumunská, tak i bulharská vláda budou i nadále porušovat zákony, budou pokračovat ve svém korupčním chování, s tím, že si ještě více utvrdí v přesvědčení, že na tom nezáleží, že ať si dělají, co chtějí, tak se vůbec nespustí eh, CVM a že vše bude pouze spolitizované a že to ani není v jejich rukou. Tedy, abych to shrnul a podtrhnul, tak eh, bych si přál, aby CVM bylo ještě úspěšnější a bohužel se toho asi nedožije. Děkuji, paní Sipel. Děkuji. Bohužel já jsem už měla i jiné příležitosti vyslechnout si hodnocení zpráv CVM opět a znovu. A vzpomínám na tu poslední příležitost. Hovořilo se o tom, ano, došlo k určitému pokroku, ale pracujeme na tom a tady navážu na kolegu, který se zmínil o problémech. Mé stanovisko spočívá v tom, že přes veškerý pokrok padlo politické rozhodnutí neopouštět CVM, protože jiné země si tyto země v šengenském prostoru nepřejí. To je výsledek dlouhodobé debaty. Přesto však musíme zmínit určité záležitosti a já bych si dovolila krátce komentovat to, zda by určité země měly spolupracovat s Benátským výborem tady bych ráda všem hm, přiblížila skutečnost, že tady máme i více členských států, které nejsou ochotné spolupracovat s Benátským výborem ani eh, tomuto výboru naslouchat. A jediný rozdíl spočívá v tom, že tam ty ostatní země nejsou předmětem CVM. Tedy když slyšíme u Rumunska, že existuje určitý pokrok, ale zároveň dochází k určitým negativním rysům, tak bych to tam ráda vyjasnila. Přece už i před několika měsíci se konala rozprava o Rumunsku na plenárním zasedání. Já jsem bohužel se nemohla seznámit celkově s tou zprávou a ráda bych se dověděla, jaké jsou návrhy na legislativní opatření na této etapě a čím se liší od nynějších návrhů jak vypadá ten rozdíl od doby, kdy se o Rumunsku hovořilo na plenárce, jak vypadá tedy situace nyní a jaká jsou pravidla, kterých by se Rumunsko mělo držet nyní. Zda se to změnilo, ať už v praxi, či v teorii, či v tom, co je na stole. Paní Gomez? Já se nebudu vyjadřovat eh, k těm spolitizovaným či politicky odstíněným strategiím, jak se celá léta zde objevují, tak jak už to i tak náznakem popsali předřečníci. Musím ale podat zprávu o tom, co jsem se dozvěděla, když jsem na začátku tohoto měsíce byla v Rumunsku. Mm, na pozvání kolegy eh, Katalina Ivana. A totiž, jak tam fungují média, ale i organizace občanské společnosti a s jakými problémy se potýkají, včetně vnímání korupce a boje s korupcí, či spíše nedostatku tohoto boje s korupcí. Můžeme říci, že lidé se snaží eh, s korupcí bojovat a dokonce i v zimě vyšli do ulic, aby projevili svůj zájem o to, aby se v té věci něco změnilo a aby mm, vláda neměla dovoleno mm, neumožnit potrestání korupčního chování. Já jsem byla pod velkým dojmem, když jsem se s těmito lidmi sešla a i pod velkým dojmem jejich argumentů i toho, jak vše vyšetřovali a to vše ve velice obtížné situaci. I oni sami uznali, že to, co se hovoří o případném zlepšení situace, v tom například, jak se vnímá činnost soudu, že tam určité zlepšení je, ale tady vám musím říct, že oni obecně měli veliké obavy, jak do budoucna bude vypadat eh, boj s korupcí či případně úsilí proti eh, prání špinavých peněz v kontextu například i toho, čím my se zabýváme zde, eh, to jsou Panama Papers, anebo v kontextu mé země, kde například máme ty akcie, jak jmené akcie, že už jsou zakázané, kdežto v jiných zemích je podebření, že mnoho i státně zadávaných smluv či podepsovaných smluv, včetně evropských fondů, že vše toto se odehrává za přítomnosti šílené korupce. Tedy, ano, já chápu, že se nejedná pouze o Rumunsko co by zemi, či o věrohodnost rumunských úřadů, Ono se jedná zde i o naši věrohodnost, o věrohodnost komise EU. Tady jde o změnu politického přístupu ze strany komise. Nejde pouze o mm, takové obecná prohlášení o strategii. A pokud e, by mělo součástí toho všeho být i to, že se ke všemu má vyjádřit Benátská komise, tak nelze pokračovat eh, tím, že se někdo bude chovat ledabile a že si řekne, ono to v příštím roce i tak dost, dopadne jinak. Je to vážná věc. Já jsem s rumunskými občany hovořila, ti byli nesmírně eh, plní obav, ale ochotní zároveň se zhostit své odpovědnosti. Děkuji, pan Stanišev. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám tu čest. No, nevím, se tomu dá říct čest, že vše sleduji už od samého začátku v roce 2007 a obecně mám následující dojem, že na začátku celý ten mechanismus byl v Bulharsku a konkrétně v Bulharsku silným politickým stimulem k provádění těch nutných reform, v mezidobí se z toho opravdu udělalo určité rituální gesto, rituální kolečko, které je pusté obsahu. Na počátku se v mé zemi se zatajeným dechem čekalo na každou zprávu, na každé zveřejnění a byla to emocionální záležitost. Nyní všichni to berou jako rutinní procvičování či eh, opakování téhož a ten efekt je nesrovnatelně mizivý. A je zde problém obecně s přístupem komise. Tady vám chci připomenout, že jedním z kritérií, které byly provedeny na samém začátku a které byly rozhodnuty ještě v roce 2007, to je ústavní reforma. A v žádné té zprávě se už opět neobjevila věc, že by ty ústavní reformy opravdu proběhly úspěšně a že ústavní reformy stále ještě spadají do toho monitorování, což mě plní obavami. E, celý ten mechanismus neustále pokručuje, žádné ukončení tohoto procesu v dohledu není. Pak máme kodaňská kritéria EU, která se zabývají i demokracií, lidskými právy a právním státem. Ano, že tato jsou porušována mnohými členskými státy EU. Nicméně, pokud si přejeme, abychom brali evropské instituce vážně, musíme mít celounijní mechanismy, které posoudí, zda v daném státě vládne demokracie. Zda se tam můžeme domáhat plošné spravedlnosti, nikoli pouze selektivní. A toho by se i v rámci CVM v Rumunsku a Bulhorsku dalo využít, co by nástroje, který povede i k řešení jiných politických otázek. Už zde byl zmíněn šengenský prostor. Já vám to řeknu napřímo. Co se odehrává v radě ohledně odložení, a to už mnoha dlouhá léta rumunského bulharského členství v šengenském prostoru s plným vědomím toho, že obě země naplnila naplnili kritéria pro členství v Schengenu, je skandál sám o sobě. Podmivovává to věrohodnost EU v těchto zemích, zároveň zde vzniká zcela jasný dojem měření eh, dvojím metrem a zároveň se to stává politickou otázkou v těchto zemích eh, víme, že když máme volby, eh, tak se z toho pak dělá politická záležitost. A pak se říká, no protože u nás jsou volby, tak se vše musí odložit. No a jak pak eh, mají lidé důvěřovat EU? Tady je jeden negativní příklad. Děkuji panu Staniševovi, pan Buda. Děkuji, děkuji za slovo, i když nejsem člen tohoto výboru. A vzhledem tomu, že hovoříme o Rumunsku, tak mě to velice zajímá. O to, o čem se tady hovoří, hovoří se o mé zemi. Já bych řekl, že ten, eh, ta stráva CVM eh, ukázala některé aspekty i pozitivní, v kterých byl pokrok. A musíme také eh, si u, u, uvědomit. Já jsem předsedal uh, uh, justiční komisi, kde jsme se snažili implementovat uh, právě některé, eh, do, některá doporučení CVM. A eh, teď dochází k takovým některým agresím, abych to tak řekl. Ze strany eh, vlády je tu taková strana trošku pod, podrobit tedy justici nebo možnost například státních zástupců řešit věci, jsou tu samozřejmě některé pozitivní věci, některé pozitivní elementy, například ehm, vytvoření eh, určitého minimálního věku, kde je možno stát se soudcem a tak dále. Ale toto vměšování do práce justice je samozřejmě znepokojivé a doporučení komise je vítané. Jestliže můžeme hovořit o eh, různých porušeních v jiných členských státech, které jsou nezanedbatelné, třeba Polsko, eh, o čem se, o čem se hovořilo, nebo jiné státy, ale to, co eh, vadí paní předsedkyně, co vadí nám a mně, je právě otázka vstupu do Schengenu. Je, znám se zdá nepřípustné ze strany komise, aby se tato záležitost eh, nadále přetrvávala, protože to je něco, co se občanům nelíbí. A eh, podmiňovat to tedy vstup do Schengenu eh, zrušením procesu eh, CVM. Eh, my jsme investovali se stovky milionů eur do toho, aby jsme se snali faktorem stability v regionu ale bohužel nejsme přijati do šengenského prostoru, což je ujma velká a jaké je to vnímáno jako bezpráví v Rumunsku. Takže je, já si myslím, že když, také když se hovoří třeba o absorpci evropských fondů na, ze, na úrovni zemědělství, tak by se měly najít nějaké, nějaké způsoby, nějaké formule koordinace, aby to, co se děje v členském státě, Eh, aby tedy existoval určitý, určitá příručka dobrých postupů pro absorpci eh, eh, fondů a to by mělo platit samozřejmě pro všechny členské státy. Děkuji. Paní Makové, vy jste chtěla ještě něco doplnit? Děkuji. Já bych chtěla jenom opravit, opravit takovou drobnou chybu. Evropská komise nikdy ne, ne, nepropojila eh, zprávu TV s, se vstupem rumunská a do šengenského prostoru. Nikdy neučinila mezi tím rovnítko, nikdy. Jediný stát, a to bylo Holandsko, který před asi čtyřmi lety, nebo kdy to bylo, který se vyslovil tímto způsobem a eh, řekl, chtěli bychom několik eh, dobrých zpráv za sebou a to by nám stačilo. Ale komise nikdy tohle neřekla, ani rada. Takže to není pravda, to není pravda, že eh, z tohoto důvodu nejsme v Schengenu. Ne, nejsme v Schengenu, protože máme politiky, kteří lžou a kradou. Kteří eh, prostě nejsou schopni vyjednávat. Ale nesouvisí to s, s procesem CVM. To je e, otázka nezávislé justice. A ano, Jistě i já chci, aby Rumunsko vstoupilo do Schengenu. Právě proto na to chci upozornit všechny, kdo, na to, kdo tom hovoří. Tato, ten, tato vazba není úplně uh, uh, správná. Ale po tomto Paní předsedkyně, ráda bych řekla, že možná neexistuje žádný oficiální dokument, ale byli to zástupci členských států, kteří nám neustále v posledních letech říkali, že kvůli CVM nedovolí dvěma členským státům stát se členy šengenského prostoru, takže já si myslím, že tady bychom si neměli nic nalhávat. A jeden z našich kolegů právě zmínil Polsko a neměli bychom zapomínat, že více jak už 6 let máme určité problémy s Maďarskem, takže ve chvíli, kdy začneme tady vyjmenovávat členské státy, tak bychom měli vyjmenovat opravdu všechny členské státy, které čelí určitým problémům. Tak pokud já vím, tak eh, co se týče Maďarska, zase konalo několik benátských eh, setkání. Tak a Mr. Swiss, prosím, máte slovo za komisi. Děkuji, děkuji mnohokrát. Děkuji. Děkuji členou, členům výboru za všechny připomínky související s touto zprávou. Samozřejmě si vzpomenete, co říkal pan Juncker ve svém projevu o stavu Unie, hlavně v souvislosti tedy s principy právního státu což je v podstatě opravdu jedna z nejdůležitějších jaksi horizontálních, eh, jedno z nejdůležitějších horizontálních kritérií i pro, tuto, pro tento výbor CVM v tomto konkrétním eh, kontextu. To znamená, i ta otázka které vypracovávání a dopadu těchto CVM zpráv. Ve svém projevu o stavu Unie pan předseda Juncker velmi jasně řekl, jakým způsobem nebo jaké stanovisko zastává Evropská komise v souvislosti s členstvím Rumunska a Bulharska v šengenském prostoru. A v lednové zprávě se také velmi jasně vše toto tematizuje a říká, že Evropská komisa, komise toto propojení nepodpořila a že, se, že je vše tedy stále v, v souladu s tou linií Evropské komise. Možná ještě jedna věc, která zde zazněla ze strany ze strany pana Raděva, co se tedy týče těch konkrétních doporučení. A pouze proto, abych to tedy potvrdil, komise připravila ta doporučení která byla zveřejněna v lednu a ta doporučení se od té doby nezměnila. To znamená, ta doporučení, která byla zveřejněna v lednu na začátku tohoto roku, se nezměnila. To je to, co Evropská komise považuje za důležité kroky, které je třeba přijmout, proto aby Evropská komise mohla tedy zcela jasně říci, že ta kritéria byla splněna. A my samozřejmě se i nadále těšíme na spolupráci s těmito členskými státy a uděláme všechno pro to, aby ta doporučení byla co nejdříve splněna. Děkuji mnohokrát. Jsme na konci dnešního jednání musím pouze říci, že 27. a 28. se náš výbor setká opětovně a tímto vám přeji hezký večer, kolegové. Děkuji.